Good morning, everybody. I think we are just about ready to start. Uh, I'm very pleased that I can open the panel number three for today. Dobrý den, začínáme. Jsem velice ráda, že vás mohu přivítat dnes na naší společné schůzi. Já jsem Gesine Meissner, jsem členkou Evropského parlamentu a eh, <clears throat> Byla jsem členkem výboru pro rovnost pohlaví a práva a také sociálního a ekonomického výboru. A nyní chci říci, že naším hlavním tématem dnes jsou sociální a aspekty, aspekty rovnoprávnosti v rámci zaměstnanosti a demokratických trendů. Prosím, usaďte se. Možná to již víte, já to ještě zmíním. Naše zasedání se tlumočí do 21 jazyků malčtina zastoupená není, ale myslím si, že dnes nebudeme potřebovat, takže každý může hovořit svým jazykem a musíte si tady naladit odpovídající kanál, ten správný pro váš jazyk. Já bych zde chtěla přivítat pana eh, Augustína, pana Česlava Augustína. Doufám, že jsem správně eh, vyslovila jeho jméno, je naším zpravodajem a udělá nám takový pětiminutový úvod, ale než tomu přistoupím, tak bych chtěla vysvětlit naše pravidla. Máte ve svých podkladech eh, určité um, takovou kartičku, pomocí které můžete žádat o řečnickou dobu. Pokud tedy již víte nyní, že byste rádi se vyjádřili po úvodních slovech eh, našeho zpravodaje, tak prosím vyplňte kartičku a odevzdejte ji na sekretariátu, který na základě kartiček staví seznam řečníků. A samozřejmě každý bude mít možnost vystoupit po úvodních slovech pana Augustína. Takže to bylo na úvod. A nyní prosím pana Měrčislava Augustína, našeho zpravodaje, aby nám zkrátce informoval. Prosím. Pani przewodnicząca, paní maršálek, paní maršálku. Paní předsedkyně, paní předsedkyně Sejmu, paní předsedkyně sněmovny, mám soustředit dnešní rozpravu na otázku sociální soudržnosti a na demografický vývoj v trvale udržitelné Evropě. A máme se tedy zabývat aspekty demografickými jednu poznámku úvodem. Domnívám se, že bychom měli přemýšlet o definici mezigenerační solidarity. Dnes se nejedná o jednosměrné kroky. Není to tak, že by mladí měli být solidární se seniory, ale také starší osoby by měly být solidární vůči mladším. situace osob, kterým je 30 nebo 40 let a někdy tuto generaci označujeme jako generaci X, tak její situace je velmi obtížná v kontextu politiky zaměstnanosti. Musíme dbát zájmu této generace. Tato generace se musí seberalizovat, musí vydělávat, ale musí také vydělat na důchody svých rodičů a prarodičů, případně na vlastní důchody. Je to generace, kde se nerodí mnoho dětí a velmi brzy nebude dostatek pracujících, kteří by zaplňovali důchodové fondy. Stárnutí populace není ostudou pro Evropu. Naopak, je to zdroj hrdosti pro Evropu. Je to důkaz, který ukazuje, že naše sociální politika je úspěchem, což je velmi důležité pro zlepšení demografické situace. A tudíž kroky, které se budou týkat nárůstu počtu dětí v rodinách. Demografická obnova je jedinou rozumnou cestou, kterou bychom se měli vydat. A my víme, že některé země nekonstatují pouze slabý růst. Velká Británie hovoří o příliš vysokém nárůstu počtu obyvatel jak postupovat, jak se inspirovat eh, zkušenostmi Velké Británie, Francie, Švédska a dalších zemí. Jak využít eh, studie, které byly provedeny. Tyto studie ukazují, že lidé, kteří se rozhodnou mít děti, jsou lidmi, kteří žijí v zemí, kde se dbá na rovnost pohlaví na pracovišti kde otec i matka odpovídají za své děti, kde je možné sladit rodiny a profesní život. A v těchto zemích, kde vláda chce podpořit rodiny a osoby, které pečují o děti. Samozřejmě politika, která bere v úvahu rodinu je finančně náročná a proto je třeba si klást otázku, zda evropská politika by neměla ještě více podpořit eh, místní a regionální snahy. Často to neděláme kvůli nedostatku prostředků. Debata v prvním panelu ukázala, že Nejlepší reakce na demografické výzvy je prodloužení pracovní doby. Ale toto rozhodnutí bude mít smysl, pokud povedeme přiměřenou politiku zaměstnanosti těchto osob. Nesmíme zapomínat, že tato politika se nemůže omezovat pouze na trh práce. Tato politika musí být průřezová musí jít o globální politiku. Jde o regionální rozvoj, o sociální ochranu, o zdravotnictví a podobně. Trh práce dneška je velmi odlišný od trhu práce, jak existoval před 10-15 lety. Tento trh práce se velmi dynamicky mění a to dokonce ve velmi mladých společnostech jsme stále méně svědky toho, že mladí přichází na trh práce a stále více starších osob chce pokračovat v práci. Mění se i skladba profesí. Charakter práce se mění, nové technologie, informatizace, to vše probíhá a představuje to velkou výzvu pro starší osoby. A může se nám zdát samozřejmé, že bez přiměřeného programu pro takzvanou třetí generaci nebudeme schopni zachovat eh, zaměstnanost těchto osob. Metoda flexicurity je metodou, která se osvědčila v rámci zaměstnávání mladých a seniorů. Je to také správný pracovní postup, zejména pokud eh, myslíme na ženy, které se blíží důchodového věku. Zejména pokud se starají o starší občany, protože to činí častěji než eh, jejich manžele. Dnes čelíme krizi, která má velký dopad na zaměstnanost, na, narůstá nezaměstnanost, zejména mezi seniory a ženami. A bohužel se vzdalujeme od cílů, které jsme si stanovili ve strategii Evropa 2020. A proto musíme se soustředovat na starší osoby a na ženy. Tyto kategorie osob by neměly být výlučně závislé na sociálním zabezpečení. Nemůžeme šetřit na politice podpory zaměstnanosti ale před námi stojí další překážka, kterou je třeba eliminovat. Je třeba se starat o poskytovatele práce. My jsme v Polsku dokončili soutěž, kde byla řeč o tom, jak je užitečné, aby starší lidé pracovali. Jak přesvědčit velké společnosti, že je třeba se zabývat zaměstnáváním starších osob, že je to skutečná alternativa. Polsko a Itálie provedly řadu experimentů v oblasti aktivace nezaměstnaných. Když sledujeme trh práce, kromě mladých tam vidíme i ženy a starší osoby. Mohli jsme nashromáždit eh, pozitivní zkušenosti se zaměstnáním těchto osob. Vytváříme kluby, integrační centra, družstva a snad by bylo třeba, aby na evropské úrovni jsme také vsadili na rozvoj tohoto odvětví sociální politiky. V Polsku eh, starší osoby, které hledají práci, mají k dispozici program pro osoby nad 50 let. Zaznamenali jsme určité úspěchy tohoto programu. Byl nastartován, dobře fungoval, ale bohužel současná krize smazala úspěchy, kterých jsme dosáhli. Evropská unie má k dispozici dva zásadní nástroje pro pomoc eh, regionům a státům. Existuje finanční nástroj Evropský sociální fond. Slyšeli jsme o řadě projektů, které se týkají omezení výdajů pro celou řadu sociálních politik. Obávám se, že se to také bude týkat Evropského sociálního fondu. A jsem přesvědčen, že nemůžeme přijmout tato omezení. Dámy a pánové, pokud dnes nepodnikneme nezbytné kroky, abychom čelili demografickým výzvám, zaplatíme cenu za tuto ledabilost. Ty náklady budou vyšší než to, co bychom dnes vydali. A to samozřejmě neznamená, že Evropská komise by se neměla snažit o větší efektivitu a návratnost těchto investic. Druhý postup, který jsem chtěl zmínit, je otevřená metoda koordinace. Některé osoby tvrdí, že jde jen o jednu statistickou metodu v Evropě, A já si myslím, že je třeba tuto metodu posílit, protože celá řada lidí chce dosáhnout konkrétních cílů v rámci sociální politiky. Potřeby starší populace jsou odlišné, jsou diferencované, protože tato generace zahrnuje různé věkové skupiny od 50 do 90 let. A Tady jsme svědky takzvaného dvojího stárnutí. Vytváření systému pomoci starším osobám je náročné a obtížné. Náročné finančně především a podpora. Eh, díky podpoře rodin budeme schopni skutečně naplňovat potřeby starších osob, ale tato vize není zcela přesná. To prostě nestačí. Měli bychom poskytovat podporu členským státům, aby byly schopny reformovat své systémy sociálního zabezpečení dlouhodobě, protože existuje rostoucí potřeba, aby stát tento systém pomoci starším občanům garantoval. A nesmíme se omezovat na takzvané soft projekty, je třeba skutečně vytvořit eh, příslušné sociální struktury. Pokud eh, dobře organizovaný trh dlouhodobé péče vytvoří skutečný trh služeb, uvidíme nástup eh, nového ekonomického odvětví. A dnes v oblasti ekonomických služeb v celé řadě zemí například jako v Polsku, právě v této oblasti vzniká nejvíce nových podniků. Pokud chceme financovat tento systém dlouhodobé péče, musíme skutečně vsadit na rozvoj tohoto trhu, protože právě tento trh může poskytnout nová pracovní místa nejen v Polsku, ale v dalších evropských zemích. Jsou to velmi vyhledávaná pracovní místa, kde je možné zaměstnat ženy, které se blíží právě důchodového věku. Nezapomínejme, že dobré využití tohoto systému by snížilo nezbytné výdaje pro systém veřejného zdravotnictví. Starší osoby mají velký potenciál a proto musíme inteligentním způsobem využít této energie, která vyzařuje z této generace a z tohoto nárůstu počtu seniorů. Tento jev může být také zdrojem rozvoje a růstu. V příštím roce, v roce aktivity seniorů v Evropě, tento rok bude přelomový a v Polsku chceme zdůrazňovat eh, vzdělání. Univerzity třetího věku se stanou našimi partnery. Tyto nevládní organizace, které se objevily nejdříve ve Francii, mají velký úspěch v Polsku. Dnes jich existuje na 300 ve spolupráci s řadou univerzit chtějí zvýšit eh, intelektuální potenciál seniorů. Provádějí také kulturní a turistické akce a mají integrační úlohu. Vytvářejí mezigenerační vazby. Bojují proti izolaci v naší společnosti. A možná to je náznak, který by mohl orientovat naši politiku, jak integrovat eh, seniory. Protože zjišťujeme ve všech evropských zemích, že úroveň eh, účasti seniorů na rozhodování, kterých se jich týká, je příliš nízká. A bylo by třeba analyzovat zkušenosti jednotlivých evropských zemí což by umožnilo seniorům se podílet na tomto rozhodovacím procesu. Chci vás ještě vyzvat, abyste vedli rozpravu o těchto aspektech i aspektech dalších. Rozvoje, demografického rozvoje, děkuji vám. Děkuji vám, pane Augustine, za vaši prezentaci, která byla pro nás před diskusí velice prospěšná. A nyní máme celkově na diskusi hodinu a čtvrt. A já bych vám chtěla říci, že máme takové pravidlo, že když se bude hlásit hodně lidí o slovo, pak jsou to vždy dva poslanci a potom jeden poslanec Evropského parlamentu. Vy všichni máte modrou kartičku a jestliže budete chtít položit touto kartičkou e, otázku, tak je to, můžete hovořit 30 vteřin a můžete se vždy obracet svou otázkou na předřečníka, tak, aby on vám opět mohl odpovědět. A nyní zahajuji diskusi a jako první se přihlásil o slovo pan Cruz Belgie. Děkuji. Vítáme vás v Bruselu, samozřejmě v mém politickém životě a již 44 let jsem v parlamentu, jsem zažil zkušenost ministra školství a kromě toho jsem byl také ministrem pro důchody. A řada problémů právě vysvítá z výkladu pana Augustina. Budeme nejdříve potřebovat mladé pracující a ženy pracující a o seniory, kteří budou déle pracovat. Já velmi obdivuji ženy, které pracují, protože mají vlastně všechny dvě profese. Profese matky, ženy, babičky a jejich eh, profesi samou sobě. A předškolní zařízení, jesle a podobně jsou zásadní, abychom mohli tedy mít vysoký počet žen v práci. U mladých je ta situace složitá. U nás je Ehm, mnoho mladých, zejména ze zemí, které jsou vzdáleny Evropě. A já jsem si jako ministr školství uvědomil, že odborná příprava těchto mladých, i když se stane Belgičany a mají občanství našich států, je věc složitá a náročná. Školy nejsou připraveny pro tuto mládež. A nezaměstnanost mladých v řadě evropských zemí jsou to často první či druhé generace přistěhovalců, kde nebylo možné získat příslušné profesní přizpůsobení ve školách. U seniorů je zásadní problém, není to vlastně požadavek po práci nová belgická vláda vyzývá k tomu, aby lidé pracovali déle, aby náklady na sociální zabezpečení byly nižší. Víte, že 75 našich výdajů na sociální zabezpečení jsou spotřebovány v posledních letech našeho života. A aby lidé pracovali déle, musí mít pracovní místa. A zaměstnanost je v tomto směru zdrženlivá. Osoba, která pracuje déle, která na konci své dráhy je dražší oproti konkurenci. A často se zbavujeme starších občanů, abychom z starších pracovníků, abychom našli mladší. Já se omlouvám, ale já jsem zapomněl na jednu věc. Máte tři minuty na svou otázku. A vaše vysvětlení je nesmírně užitečné, ale měli byste dospět k otázce, protože i další žádají o slovo. ale jediný způsob je, jak eh, mě donutit k tichu, je spustit časomíru. A já jsem byl tak udiven, že se nespustila časomíra, že jsem prostě pořád hovořil. Jak tedy postupovat v oblasti vzdělání pro mladé, zejména pro ty zahraniční mladé? Je třeba změnit eh, křivku odměňování, aby tedy se seniori stali levnějšími a ne dražšími než jsou mladí. A u žen, ženy mají dvě, dvě pracovní místa, vlastně dvě profese, doma a na pracovišti. Poslední věc. Je tu také další počet eh, vlivu. Čtvrtina voličů je nad 60 let a pokud v demokracii pravidlo věku bude fungovat, tak skutečně čtvrtina voličů bude starší 60 let a proto bude větší pozornost věnována seniorům. A já jsem téměř skončil, trošku trpělivosti. Musíme se ubezpečit, že zahrneme také seniory jako partnery v rozvoji. A v rozvojových zemích je třeba vynaložit úsilí pro osoby ve věku 60 a 65 let, které by chtěly nadále pracovat. Takže tato diskuse je velmi zajímavá a pokud nebudeme jednat, naše země budou zažívat soumrak. Místo toho, aby byly země rozb- zemí rozbřesku. Děkujeme, pane Dokro, počítadlo nebylo spuštěno, protože nemáme tolik žádostí o slovo. Děkuji za vaši otázku. A nyní pan Augustin odpoví. Já nemám jednu evropskou odpověď na tuto otázku. jak vzdělávat starší obyvatele a také přistěhovalce. Také jedním z cílem otevřené metody koordinace by mělo být hledání co nejlepšího řešení a také výměna zkušeností. My máme tyto zkušenosti v našich členských státech. je třeba také motivovat trhy práce, aby zaměstnávali starší občany, ale především musíme spochybnit konstatování, že opravdu starší občané, starší zaměstnanci jsou dražší ale tito lidé, přestože je musíme, dejme tomu, kvalifikovat na informační technologie, tak tito starší zaměstnanci jsou spolehliví, můžete se na ně spoléhat, nejsou tak často nemocní, jsou loajální, jsou mobilnější pokud se týče času zaměstnávání a také pracovní doby, jsou více k dispozici pro zaměstnavatele. Ale jestliže budeme podporovat zaměstnávání starších občanů, tak podle polské zkušenosti se to opravdu vyplatí. My máme speciální program pro generaci 50 plus a byl to velký úspěch. Ale nyní přišla krize a bohužel starší zaměstnanci odcházejí z trhu a opouští trh a my musíme vzdělávat zaměstnavatele tak, aby nadále starší lidi zaměstnávali. Já tady mám modrou kartu, vidím tady modrou kartu. Děkuji vám za odpovědi a tady máme modrou kartu. Prosím, můžete se prosím představit a před, položit svou otázku? Andrzej Gavrčevský z Polského sejmu. Na mne se obrací hodně lidí, jsou to především lidé, kterým je víc než 50 let a přišli o práci. Hledají práci několik měsíců a nemohou žádnou práci. To znamená, že toto je opak toho, co říkal kolega. Opravdu lidé nemohou najít práci, eh, protože je jejich náklady na ně jsou nižší, protože se na ně nemusí platit sociální zabezpečení. Ale to je jediný důvod, proč je zaměstnavatele zaměstnávají, protože celkově z hlediska sociálního zabezpečení jsou levnější. Děkuji vám, pane Augustine, chcete prosím odpovědět? Vážený pane kolego, to není žádný rozpor vůči tomu, co já jsem řekl. Já jsem řekl, že po původním úspěchu nyní dochází k tomu, že lidé musí odcházet z trhu práce. Také musíme hovořit o určitých pobítkách, pokud se týče snižování uh, nákladu na zaměstnanost a možná, že tyto pobídky nejsou tak dobré a úspěšné. A dalším řečníkem je paní Beres, která požádala o slovo, je předsedkyní výboru pro zaměstnanost sociální záležitosti. Děkuji, vážená předsedkyně, a děkuji polskému předsednictví za tuto možnost mezi námi eh, diskutovat mezi národní parlamenty a Evropským parlamentem o tématech, která jsou bohužel tak aktuální. A pane zpravodaj, mně se líbilo, jak jste zdůraznil otázku vzdělání a stárnutí populace a úlohy místa, uznání, které náleží seniorů ve společnosti. My hodně hovoříme o mezigenerační smlouvě, o mezigenerační solidaritě. A je třeba, aby to skutečně žilo na evropské úrovni. A v tomto kontextu bych chtěla naši diskusi dnešního dopoledne spojit s realitou komunitárního jednání a diskusí, které povedeme v následujících měsících a která již začala, zejména pokud jde o budoucím finančním rámci, protože používáme velká slova, pouštíme se do vznosných eh, tirád a pokud se potom vrátíme k realitě, věci se jeví jako složitější. Takže teď je možná třeba, abychom se podívali na realitu. Vy jako národní parlamenty, my jako Evropský parlament budeme o těchto věcech v budoucnosti určitě jednat. A abych vám to řekla zcela upřímně, budoucí jednání o víceletém finančním rámci to vždy velmi pozdě v noci končí velkými výkřiky, přerušením jednání dramatické okolnosti jsou na snadě a určitě to tak bude i v příštím roce. Ale je třeba, aby mezi parlamenty, abychom měli jasno. My jsme schválili na začátku tohoto volebního období s novou komisí strategii Evropská unie 2020. A asi se všichni shodneme na tom, že je to dobrá strategie i pro naše cíle v oblasti soudržnosti i co se týče našich výzev demografických. To je dnešní téma. Pokud máme za to, že je to dobrá strategie, tak se musíme starat o to, jak tuto strategii financovat. A já vidím riziko, že na národní úrovni hlavy státu a předsedové vlád nám vysvětlí. Podívejte se, situace je tak naléhavá, musíme vyřešit naše problémy státního dluhu a nebudeme navíc v této situaci uvolňovat prostředky na financování komunitárních politik, to je k ničemu. Je třeba, aby všude se projevovaly úspory. A já vám řeknu, že pokud budeme takto postupovat, tak naše cíle v oblasti soudržnosti a mezigenerační solidarity, snah pro vzdělávání, což je nejlepší způsob se kterým by se měl, jak by se mohla Evropa vyrovnat s globalizací, tak nastane situace, kde na tom všichni prodělají. Musíme být dostatečně odvážní a musíme být schopni spolupracovat a říci, že v této situaci musíme se opřít o obě nohy. Jedna noha by měla samozřejmě snížit tlak na veřejné finance a snížit zadlužení, ale ta druhá noha by měla být investice do budoucnosti a to by se mělo dít cestou komunitárního rozpočtu a také rozpočtu členských států. Je třeba vytvořit synergie mezi oběma rozpočty a musíte stát po našem boku, abyste podpořili myšlenku silného evropského rozpočtu, protože to bude znamenat situaci win-win pro všechny. A já, má otázka samozřejmě na to navazuje sdílíte tento přístup a myslíte si, že bychom měli toto dělat společně? A, ano, ta otázka je jednoduchá, ale pane Augustine, máte možnost odpovědět. Grazie. Ano, máte pravdu. Ano, máte pravdu. Také moje prezentace se zabývala především praktickou implementací této myšlenky a to není levná záležitost. Když budeme hovořit o evropském rozpočtu, pak bychom měli položit následující otázku. Výzvy ze strategie 2020 by měly být implementovány a kdy a jak? Já jsem nebyl především pro snižování různých sociálních fondů na komunitární úrovni. A za druhé bychom se neměli vyhýbat diskusi o plítvání z evropským evropskými penězi také v souvislosti s evropskou sociální politikou. My musíme si stanovit své priority a je také důležité, že když komise navrhuje revizi cílu, pak bychom měli se zaměřit na priority a měli bychom, tak říkajíc, odříznout to, co je méně účinné. Evropské peníze také mohou přinést tisíce pracovních příležitostí v EU. Ale jestliže tyto peníze rozložíte mezi 27 členských států, pak tyto částky se zmenší. Ale přesto se domnívám, že bychom se měli snažit o jejich navýšení. Pak je tady ještě jedna záležitost my se snažíme škrtat a snižovat Eh, náklady a proto se budeme muset vzdát určitých cílů ve strategii. A dovedu si představit situaci, že možná to bude sociální politika, která bude nejvíce trpět. Ale já si myslím, že nejenom členské státy v EU bojují s dluhovou krizí. I my jsme v situaci, kdy žád žádný e, členský stát v EU nemůže své problémy a také sociální problémy prostě vyřešit sám. Já proto jsem měl v úmyslu zde naznačit, že bychom se měli snažit zachovat naše společné cíle a také řešit, implementovat společné cíle společnými metodami. Děkuji vám, děkuji vám, pane Augustine a další řečník je pan Hopkins ze Spojeného království. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mohu znovu hovořit a děkuji panu Augustinovi za jeho úvod. Nyní diskutujeme o solidaritě mezi generacemi, že mladí podporují starší generaci a tak dále. A my chceme chceme, aby více lidí pracovalo, aby více žen pracovalo, to by pomohlo. Ale Moderní eh, stát blahobytu vycházel z plné zaměstnanosti a právě proto nešlo pouze o redistribuci mezi mladými a staršími a mezi rodinami s dětmi a dalšími, ale musíme to vidět jako redistribuci eh, prostředků v průběhu celého života. Když jsme mladí, tak platíme daně a tyto daně získáváme jako děti ve škole a nebo potom, když jsme důchodci a dostáváme důchody. A proto je to plná zaměstnanost, o které jsem hovořil včera a to je ten problém. My distribuujeme z jedné části života do další části života a Eh, kdyby se takto postupovalo a viděli jsme to tímto pohledem, tak by eh, to pomohlo odstranit ono eh, o zavrhování, když říkáme, že našimi daněmi podporujeme jiné lidi, ale my podporujeme sami sebe. My máme také důchody, které jsou navázané na platy Eh, v Velké Británii, ale když bychom také věděli, že platíme skutečně do důchodového systému, pak bychom si uvědomovali, že později tyto peníze využijeme a také by se Kdyby ovšem jsme měli plnou zaměstnanost, ale plnou zaměstnanost nemáme a to by měl být naší hlavní cíl ve všech společnostech na národní a i mezinárodní úrovni. A když vidíme, eh, že my žijeme v globálním světě, který nevede eh, k plné zaměstnanosti a zvyšuje nerovnost, tak právě proto lidé odmítají platit daně a to není dobrá věc. Včera jsme slyšeli, že když platíme vysoké daně a dostáváme vysoké dávky, tak to není žádný problém. Je to politická volba. Když tedy platíme daně a dostáváme Eh, za to dávky, tak jak je to například ve skandinávské společnosti. Například v Dánsku to dělají skvěle. Je tady velký eh, rozdíl <clears throat> mezi eh, Dánskem a Velkou Británií. My se ve Velké Británii, ve Spojeném království dostáváme spíše směrem ke USA. A v Dánsku se vybírá strašně velká částka což je 200 miliard euro. A to je obrovská částka také eh, v rámci eh, Spojeného království. A my stále v Británii o zaměstnanosti eh, diskutujeme, ale když tady hovoříme o starších zaměstnanocích, a o tom jsme již slyšeli. Tito lidé jsou svědomití, loajální, mají velké zkušenosti, opravdu dobře pracovali celý život a opravdu je to výhodné v mnoha okolnostech. Možná, že nejsou fyzicky tak zdatní, ale jestliže nedělají e, fyzickou práci, tak to nevadí a také jsou ochotní pracovat na částečný úvazek. A je tady hodně starších lidí, kteří chtějí pracovat, ale není pro ně dostatek práce. Ale v Británii máme kult mládí, že se říká, že mladí jsou zajímavější e, než starší, ale já se domnívám, když si vezmeme loajálnost a svědomitost, tak tomu vždy tak není. My tedy chceme, aby starší lidé měli také možnost pracovat stejně jako mladí lidé. Tak abychom mohli znovu vybudovat sociální solidaritu, kterou jsme měli po druhé světové válce. A e, my jsme tenkrát měli tuto solidaritu, nyní jsme o ní přišli právě proto, protože jsme přišli také o sociálně demokratický svět, který tenkrát existoval. Děkuji vám. A než dám slovo panu Augustinovi, tak bych také vám chtěla říci, že spolupředsedkyní je paní Kopáč, takže my se budeme při vedení schůze střídat. Prosím, pane Augustine, máte slovo. Odnosząc się do, do, do e, uwag pana Hopkinsa, e, chciałbym... Když no odkázám na to, co řekl pan Hopkins, chtěl bych zdůraznit, že e, sociálně demokratický sen plné zaměstnanosti je vnímán s určitou mírou nostalgie a jako sen vzdálený. Pokud máme určité aspirace, tak musíme být realističtí. Samozřejmě je otázkou, proč je třeba toho udělat tolik a proč je tolik lidí nezaměstnaných. Jak budeme organizovat naše systémy, abychom byli schopni vytvářet pracovní místa i pro ty, kteří jsou ohrožení demografií. A určitě neexistuje pouze jedna odpověď. Potřebujeme větší míru nasazení ze strany státu. Ale to nasazení by mělo být jaké? Určitě musíme působit eh, v různých oblastech. Vzdělávání je určitě jednou z nich. Mladí musí být lépe připraveni, když mají plnit povinnosti na pracovišti. Je třeba snížit náklady na práci, zejména pro osoby znevýhodněné, ty, které přišly o práci. Jsem přesvědčen, že některé státy uplatňují efektivnější nástroje pro dosažení svých cílů a jiní zase používají úplně jiné věci ale podle mého soudu příliš malá pozornost je věnována podpoře vytváření pracovních míst. My nepodporujeme určité trhy. Já jsem to zdůraznil, když jsme hovořili, když jsem hovořil o dlouhodobé péči. malé prostředky spojené s soukromým kapitálem by vytvořily nový trh, kde by vzniklo mnoho tisíce pracovních míst. A to by mohlo být velmi dobrým řešením pro tyto problémy. Jak vytvořit nová pracovní místa pro ty, kteří přišli o práci? A tyto koalice by měly vznikat. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Pomaska, poslankyně polského parlamentu. Děkuji mnohokrát, paní Kopáč. Děkuji, dámy a pánové. Já jsem velmi pozorně sledovala rozpravu a dovolím si vlastně se zmínit o něčem trošku jiném. Hovoříme o rovných příležitostech, o rovnosti pohlaví a tak dále. To je velmi moderní téma, o kterém se často hovoří dnes. A řečník zmínil, že se děti rodí se s rovnými právy. A myslím, že platí také, že by dítě se mělo rodit s pracovním místem. Myslím, že se na rovnost pohledu musíme podívat trošku z jiného pohledu. Ženy by měly mít možnost sladit svou práci s domácími povinnostmi. A samozřejmě je, třeba, je možné zavést eh, usnadňující prvky. V Polsku jsme schválili zákon, kdy nejmladší dítě má rodičovskou péči, má na ní nárok a to by určitě usnadnilo vznik eh, mateřských školek a jeslí v podnicích. Pružná pracovní doba to je další příležitost. A když hovoříme o rovných příležitostech a rovnosti pohlaví, tak musíme vzít v úvahu skutečnost, že ženy potřebují podporu. Bez a já bych uvítala svět, kde skutečně se bude zacházet stejně s muži a s ženami. A například, když se podíváte na rodinné povinnosti, tak muži a ženy by měli se společně podílet na výchově dětí a na domácích úkolech. Existují stereotypy, kdy ženy jsou exkluzivně odpovědné za to, co se děje s, s dětmi, aby se dětilo včas ze školy, žena připravuje oběd a večeři pro rodinu a pro děti. A musíme být pamětlivi toho, že pokud hovoříme o rovných přijetostech a rovnosti pohlaví, jsem přesvědčena, že celá řada sociálních akcí by měla zahrnovat tyto prvky, protože jinak se nezmění situace žen na trhu práce. Děkuji mnohokrát. Já bych rád upozornil na odznak, který nosím na klopě je to tučňák. Královský tučňák arktický, který je symbolem svým způsobem pro rovnost. Tito moudří ptáci spolu sdílejí rodičovské povinnosti rovným dílem. A já si myslím, že je to velmi pěkný symbol. A nošením tohoto eh, symbolu zdůrazňuje potřebu rovnosti. Existují expertní stanoviska v vašich složkách, které ukazují, že je to mýtus, že v tradičních rodinách, kde ženy sehrávají tradiční úlohu, kde pečují o domácnost. Je to mýtus, že v takových rodinách se rodí nejvíce dětí. Není to pravda. Když se podíváte na demografické mapy, tak se ukazuje, že míra plodnosti je nejvyšší v těch zemích, které tolik nezdůrazňují tradiční rodinné modely, ale spíše v těch zemích, které upřednostňují rovnost na trhu práce a rovnost přejitostí a podporují zaměstnanost žen. A tam se rodí mnohem více dětí. A tam v těchto zemích je také vyšší rozvodovost. Takže třeba nabízet různou formu motivace, když hovoříme o rodinné politice. Děkuji, pane senátore. A nyní má slovo zástupce EP paní Meissner. Děkuji, budu hovořit německy, to téma mě velice zajímá a proto jsem se sama přihlásila o slovo. Nejdříve bych chtěla říct, pane Augustine, to, co vy jste říkal, že my potřebujeme demokratickou obnovu, to znělo opravdu výborně a samozřejmě bychom si přáli, aby se rodilo více dětí, protože to by, byla, to byl jeden způsob, jak pozastavit demografický vývoj. E, já si myslím, že když se tak rozlížím kolem sebe, tak mám pocit, že máme více dětí a více těhotných žen. K tomu konkrétní poznámka. V Evropském parlamentu jsme minulý rok hovořili o mateřské dovolené, když já musím říct, že já nerada říkám to slovo dovolená, protože dobře všichni víme, že když se narodí dítě, tak to sice není nemoc, ale je to značný zásah do života ženy, protože ona není na ale má opravdu spoustu práce parlamentu tady existovala většina v tom smyslu, že jsme si eh, přáli 20 měsíců mateřské dovolené po celé Evropě, ve všech členských státech s 65% platem, tedy plat ve výši 65% původního platu. Ovšem členské státy to, to jaksi nepodpořily. Myslím si, že je správné vyžadovat mateřskou dovolenou s téměř plným platem, a takovou záruku, aby také rovněž žena věděla, že si jistotou dostane zpět své pracovní místo. Na druhou stranu nyní v krizi říkáme, že je třeba konzolidovat národní rozpočty, že je třeba šetřit a to je v jistém rozporu. I když si myslím, z mého pohledu je i nadále důležité, abychom bojovali za tu mateřskou. Otázkou je, jak vyřešit tento konflikt. Máte nějaký nápad? A komentář k polské kolegyni paní Pomaška a k vámi k vám, pana Augustína, s tím tučňákem, to se mi velice líbilo. Samozřejmě potřebujeme e, změnu ve společnosti. Já například mám dvě děti, celkově jsem z práce vypadla na sedm měsíců. Můj muž mě plně podpořil a on sám e, dokonce byl mm, nějakou dobu na otcovské dovolené, pečoval o děti. Já jsem potom určitou dobu pracovala na poloviční úvazek, nyní jsou se děti dospělé, takže je to lepší ta situace, ale myslím si, že potřebujeme hlavně změnu v hlavách lidí, abychom dosáhli skutečnou rovnoprávnost mezi mužem a ženou. A myslím si, že se nám to podaří. A druhá věc se týká starších pracovníků, o kterých se rovněž hovořil. Jednak jste zmínil ten program 50 plus v Polsku. Já bych rád se o tom dozvěděla trochu víc, pokud by to bylo možné nyní v rámci našeho časového harmonogramu. Jinak se vás zeptám extra. A k tomu takové dva komentáře. Jednak poukázal jste na to, že prac... zaměstnavatelé často neradí zaměstnávají starší pracovníky a přitom víme, že právě starší pracovníci jsou v podstatě mnohem jednodušší, nedělají tolik problémů, nechtějí dělat nějakou závratnou kariéru, protože jsou na konci své kariéry, jsou klidnější, mají mnoho zkušeností, mnoho uh, eh, dokážou lépe rozhodovat klidněji. Samozřejmě možná jim občas chybí fyzické síly, pokud se jedná o zaměstnání, kde toto je potřebné, ale v Německu máme již celou řadu firm, které jdou příkladem, záměrně eh, zaměstnávají starší lidi a Některé firmy dokonce existují i po celé Evropě a dělají reklamu pomocí takového diversity programu, tedy programu rozmanitnosti, zaměstnávají lidé, starší lidi, Eh, například i lidi s mm, určitým postižením, či lidi, kteří eh, jsou migranti a mají s tím velký úspěch. Mění se klima v podnicích a myslím si, že potřebujeme si v tomto vyměňovat osvědčené praktiky. A poslední poznámka. Nyní v Německu se diskutuje tato věc. Mnoho lidí si přeje pracovat déle než do důchodového věku a také jsou často 100 eh, pracovat déle lidé, kteří nevykonávají žádnou profesi, kde třeba fyzicky pracovat, mohou bez problémů pracovat déle. A tady si myslím, že by bylo možné zvážit, že takovýto lidé by například neplatili příspěvky eh, do sociálního zabezpečení při zaměstnanosti. Tímto by byly, nezaměstnanosti, prosím, tímto by byly v podstatě levnější a celá věc by se usnadnila. Děkuji. Děkuji mnohokrát a Nyní přijde zástupce belgického parlamentu, pan Herman de Kro. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem poněkud udiven, že tady se vyzývá k tomu, abychom podporovali demografii. Hmm Chci uvést jeden příklad, to je Čína, která má 1,3 miliardy obyvatel. A tam se porodnost zrovna dvakrát nepodporuje. Jsou tam rodiny s jedním dítětem a za několik let tam budou 100 miliony starších lidí. To je co Čína bude mít. Tam bude 300-400 milionů důchodců, kteří již nebudou nahrazeni, protože je vždy jedno dítě na tři nebo na čtyři starší obyvatele. A právě u nás v těch nejchudších rodinách, má, rodinách máme nejvíce dětí. Například v Bruselu ne, máme eh, křesní jméno, které by bylo nejvíce rozšířené Pierre nebo Frank, ale Mohamed. To je, jsou rodiny, které respektují, které však se špatně adaptují a začlenují do společnosti a právě tyto, tyto rodiny jsou demograficky aktivnější než průměr ostatní průměr a potom Romové v Rumunsku nebo v Bulharsku, kteří jsou také demograficky výjimečně aktivní, i když to nejsou zrovna ekonomicky zdatní lidé. Nechci o nich říkat, říkat nic špatného, ale přesně musíme zvážit, kde se nalézají demografické rezervy. A potom poslední bod. K těm méně mladým zaměstnancům. Tam u nich bylo v Belgii schváleno, že lidé v důchodu mohou pracovat a vydělávat bez jakéhokoliv limitu, finančního limitu. Sice to podléhá zdanění, ale neexistuje žádná hranice z hlediska zaměstnávání vedle důchodu. A důchod se potom nesnižuje a to je také další povídka. A děkuji vám, děkuji vám. Otázka. Je tady s modrou kartičkou. Můžete prosím na tuto otázku odpovědět, paní spolupředsedkyně? Chcete se k tomu vyjádřit? Myslím si, že tato otázka byla na vás. Dobrá. Já jsem vám samozřejmě naslouchala. Já jsem tady zmínila ty projekty diversity, ty projekty rozmanitosti jako případ. A chci říci, že samozřejmě potřebujeme jednak podněty pro starší lidi. Vy jste nám právě vysvětlil, jak to dělá Belgie. Například jsou to tedy podnět pomocí peněz a jak to, jak to jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. A druhá věc je třeba se podívat na to přesně, kde se ty redí do, děti rodí. Já s vámi v tomto příliš nesouhlasím. Myslím si, že veškeré děti, které se rodí v Evropě, jsou vítané. Pokud se narodí do rodiny, která není příliš integrovaná, tak my se musíme snažit ze všech sil takovéto dítě zaintegrovat a opravdu musíme vytvořit podněty pro to, aby veškeré manželské pály měli děti, aby dokázali tedy sladit profesi s rodinou. Samozřejmě se to týká hlavně žen. A myslím si, že opravdu naším velkým úkolem je právě integrace obyvatel. Děkuji paní senátorce a nyní pan Augustín. Prosím, chcete se vyjádřit? Prosím. Nejdříve bych se chtěl vyjádřit k to, na to, co řekla paní Meissner. Ano, je tomu skutečně tak, že například loni byla schválena směrnice o rovnoprávnosti žen, která je implementována v Polsku velice dobře. A jestliže tato práva se vztahují pouze na ženy, pak vlastně jde motivujeme zaměstnavatele, aby zaměstnávali různé pracovníky. To je to, co vidíme v různých státech EU. Využívání mateřské dovolené by mělo být možné jak pro ženy, tak i pro muže. Stále více Poláků využívá e, této možnosti, a jsou to ženy i muži, a zaměstnavatele zde nerozlišují. Buď čerpá mateřskou dovolenou žena a nebo muž, tedy matka nebo otec. A pokud se týče projektu 50+, plus, tak tento projekt má tři fáze, tři části. Za prvé se to týká snižování pracovních nákladů to je motivace pro, zamastne, pro zaměstnavatele. To znamená, že platíte méně v oblasti sociálního zabezpečení, jestliže zaměstnáte osobu nad 50 let. Za druhé je to školení a training. Starší občané mohou využít plné škály služeb v oblasti aktivizace trhu práce. Doposud to byli pouze mladí lidé, kteří využívali školení a měli vlastně požívali všechny tyto výhody. A nyní je tomu tak, že lidé nad 50 můžou, mohou využívat různá stipendia, mohou být rekvalifikováni a podobně. A za třetí je to, že zapojíte a lidi nad 50 a propojíte úřady práce se sociálními úřady. A jde o to, aby se podpořili lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní a je jim nad 50 let. Výsledek je poměrně dobrý, protože zaměstnanost se zvýšila po realizaci tohoto projektu o 2,5%. Bohužel pak přišla doba krize a toto procento klesá, protože starší občané nyní o práci přicházejí, ale já doufám, že tato tendence, tento trend můžeme v blízké budoucnosti obrátit. Já bych také se chtěl vyjádřit ještě k další věci, kterou jste řekla. Vy jste řekla, že starší občané chtějí pracovat. To je pravda. V Polsku 80 lidí eh, sní o důchodu, ale to nesnižuje nějak jejich vůli pracovat. Já se domnívám, že tito lidé mají takovou strategii, že oni chtějí sice být v důchodu, ale opět chtějí pak pracovat, tak aby mohli mít prakticky dvě výhody, aby mohli dostávat důchod a také plat za práci. Někteří starší občané vykonávají například činnost v oblasti péče o dospělé a nebo také o e, děti. Často to však bývá v šedé zóně a my chceme legalizovat tyto pracovní příležitosti tak aby lidé, kteří pečují o starší dospělé občany, aby mohli být skutečně legálně zaměstnáni a to potom záleží také na státu, který pak platí příspěvky do sociálního zabezpečení. Takže já, paní předsedkyně, si myslím, že starší občané pracovat chtějí. Oni potřebují práci nejenom pro peníze, ale pro sociální kontakty. Oni se chtějí cítit užitečnými. A je to pro ně velice důležitou motivací, když pracují. A pak bych se chtěl ještě vyjádřit k panu Meklovik z Belgie. Zdali bychom se měli dívat směrem do Číny, k jejich porodnosti a také pokud se týče demografické obnovy. My nechceme říci, že v Rumunsku nebo Bulharsku, že dochází k plné náhradě eh, starších mladými, ale demograficky Evropa nadále roste. Za několik let tomu tak ještě bude, za několik let se tento trend zvrátí a tato demografická obnova je zásadní pro Evropu. Jestliže dnes se nebudeme ubírat touto cestou, pak se musíme připravit na to, že budeme muset e, přijmout více přistěhovalců, kteří budou vykonávat tuto práci a to bude drahé. Jestliže chceme investovat do vyšší porodnosti v Evropě, tak by to bylo dobré, protože to by nám vyřešilo mnohé problémy. Děkuji vám, pane senátore. A viděla jsem tady modrou kartičku. Pan Tomaševský z Polského sejmu chce ještě položit další otázku. Pytanie do pana senátora Mám otázku pro senátora Augustina. Domnívám se, že když hovoříme o zaměstnatelnosti seniorů na trhu práce, musíme to srovnávat s realitou. Dochází ke škrtům v rozpočtech, zejména v oblasti podpor v nezaměstnanosti a je mnoho nezaměstnaných mezi mladými a mezi osobami nad 50 let v Evropě. A je to skutečné dilema v kontextu eh, nového víceletého finančního rámce. A já bych chtěl vyzvat tomu, abychom nesnižovali rozpočty v sociální oblasti, ale abychom naopak investovali, abychom podporovali osoby, které jsou ohrožené, zejména osoby nad 50 let nebo ty osoby, které nemají profesní zkušenosti, to jsou mladí. A otázka, kterou bych chtěl položit, je otázka státní účasti a využití evropských fondů proto, aby seniori byli lépe přizpůsobeni novým výzvám, zejména novým technologiím starší osoby, zejména z vesnice a z malých měst, jsou vyloučeni v tomto směru. A tady se dá mnoho udělat. Tak, aby tyto osoby byly připraveny dále pracovat. A některé to vzdávají, protože čelí realitě informačních technologií. Mělo by to být zahrnuto v našich politikách, mělo by to být i v Evropském sociálním fondu zapracováno. Děkuji. A nyní pan senátor Augustin. Ano, rozumím kontextu této otázky. A chápu, co máte na mysli, pane Tomaševsky, a odkud přecházíte. A skutečně v Polsku zažíváme také krizi a dopady krize. A existují oblasti, kde je třeba provést škrty, aby byl rozpočet vyvážený. Skutečně stojí za to se soustředovat na nejdůležitější oblasti. Avšak není pozitivní, pokud příliš mnoho prostředků je směrováno na větší aktivitu nezaměstnaných na trhu práce, tak, že tyto prostředky jsou poskytovány zaměstnavatelům. To může vést k situaci, kdy zaměstnavatele zaměstnají lidi pouze, pokud dostanou státní podporu. A to vede k narušení trhu. My jsme zažili tuto situaci v Polsku. Velké prostředky byly takto směrovány a když jsme stáhli tuto podporu, tak jsme slyšeli od zaměstnavatelů, že pokud nebudou dotace, tak nebudou nikoho nabírat. A to vedlo k velmi nevyvážené situaci na trhu. Avšak osoby, které jsou zranitelné, musí být podporovány. Pokud je o škrty, hodně se mluví o rozpočtové a výdajové disciplině. To je nový hit. A podle mě je to oprávněné. Skutečně by měl být větší řád, zejména v sociálních výdajích. A, a také ve světle některých demografických výzev potřebujeme větší solidaritu, ale na druhé straně existují meze. A ti, kteří připraví rozpočty, by měli slyšet i od nás, že když zavádíme tento prvek disciplíny, neměli bychom zapomínat na solidaritu. Solidarita je jednou z nejdůležitějších myšlenek nejen pro Polsko, ale také pro Evropu jako takovou. A proto mezigenerační solidarita solidarita mladých se seniory a seniorů s mladými, to by se mělo odrážet v příslušných evropských fondech i v dobách krize. A pokud omezíme naše výdaje, tak budeme schopni dosáhnout nejdůležitějších cílů. Děkuji. že podnošąc niebieską kartę, przedstawicielka... Děkuji. A nyní byla předložena že na modrá kartička. Prosím, paní poslankyně, prosím, představte se a chopte se slova. Eh, ma usun, et siin saalis ei ole inimest, kes oleks selle vastu, et teakad inimesed leiaksid tööturul endale väärikult. Já se domnívám, že všichni v této místnosti se shodneme na tom, že starší lidé by měli také mít příležitost pracovat, ale problém je, že tyto pracovní příležitosti nemáme. A není však problémem, že když dáme přednost jedné osobě, pak vytvoříme preferenční pozice pro určit té lidi na trhu práce, tak to uděláme na úkor někoho jiného. Omlouvám se. Možná, že to vidím pragmaticky, ale to je situace, jaká je. V Estonsku máme hodně mladých lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Já to znám z osobního, z vlastního života. Mám 22-letého syna, který dokončil před čtyřmi lety střední školu a má jedenáct kamarádů ze školy, kteří nikdy nepracovali a oni vzdali veškerou naději a je hodně dlouhodobě nezavěstnaných lidí. A pokud se týče onoho tučňáka, já jsem žena, mám pět dětí, ano, myslím si, že všichni by měli mít možnost vstoupit na trh práce, ale v situaci, kdy není tolik práce, například v Estonsku existují určitá odvětví, kde mzdová protas, propast mezi muži a ženy je 33%. Potom ženy to jednoduše musí menší platy akceptovat. Já to znám, protože eh, ženy při interview pro práci spíše dělají ústupky než muži a proto dostávají nižší platy. Další smutný trend je ten, že mnoho starších mužů z Ruska romské menšiny jsou bez práce a často jsou to jejich ženy, které mají dvě nebo tři zaměstnání a mimo to ještě doma vaří a prostě muži tam sedí na gauči a dívají se na fotbal a jsou stále ve větší depresi. To znamená, že situace je velice komplikovaná. Proto se chci zeptat, jak jaká priorita by měla být na trhu práce, starší nebo mladí? Děkuji paní poslankyně z Estonska a nyní zástupce Polského senátu. O práce v Evropě. My bychom neměli tady vstoupit do války a zahájit válku mezi generacemi na trhu práce. Tady žádné dilema není byl proveden výzkum v Evropě, který nám ukazuje, že nejnižší nezaměstnanost je v těch zemích, kde je nejvyšší zaměstnanost starších občanů. To nám ukazují výsledky výzkumu, které jsou, tyto materiály jsou také přiloženy k materiálům dnešní kon, konference. A starší neberou práci mladším. A spíše naopak, větší zaměstnanost starších dokonce podporuje disponibilitu pracovních příležitostí pro mladé. Jestliže pracují starší občané, pak jejich eh, mzdové náklady, náklady na jejich mzdu jsou podstatně nižší. Jestliže budete zaměstnávat chudé, tak to bude stát hodně a někdo za to musí platit. Jestliže pracují starší, pak v podstatě dávají peníze k dispozici, které by se jinak vydávaly na jejich dávky na důchod. To znamená, že tyto peníze lze využívat proaktivně pro vytváření dalších pracovních příležitostí. A v Polsku my víme, že se platí na důchodové systémy a v Polsku je to 94 miliard zlotých a my bychom mohli alokovat tyto prostředky na další rozvoj. My bychom takto mohli vytvořit v Polsku mnoho dalších e, pracovních příležitostí a nezaměstnanost je v Polsku vysoká jak mezi mladými, tak mezi staršími. To znamená, že vyrovnanost, vyváženost rozpočtu, což lze také udělat vyvážeností důchodového systému, to je důležité pro všechny generace. Chci ještě zdůraznit, že není pravda, že starší by brali práci mladým. Toho se nemusíme obávat, protože delší Eh, období práce je výraz solidarity s mladými a ty mladé to podporují a to já chci zdůraznit. A ano, někdy jsou rozdíly, platové rozdíly mezi muži a ženami zásadní a to by se nemělo dít. Proto existuje hodně důvodů. Není to pouze kvůli diskriminaci, ale je to také kvůli tomu, že ženy sehrávají několik rolí a nejsou za ně eh, kompenzovány. To znamená, že oni potom mají také nižší důchody, jsou méně mobilní a to má právě také Eh, dopad na platy. Nechci říci, že by neexistovala diskriminace. Ano, platová diskriminace existuje a myslím si, že my proti tomu musíme bojovat. V polském parlamentu máme silnou skupinu žen, A to je kvůli kvótám v Polsku. Máme proto stále více žen v polském parlamentu. A my máme také v přípravě celý balíček zákonů na podporu rovných příležitostí v práci a také v rovném odměňování za stejnou práci v Polsku. A my budeme také pracovat podle vzoru eh, královského tučňáka, kterého jsem zmínil. Viděl parlamentu Národového Malty, pan Mu. A nyní zástupce Malckého, pan, pan Liet, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Hodně se mluví o zaměstnatelnosti seniorů. A senátor Augustin řekl, že neexistuje dilema mezi generacemi, ale souhlasím s estonskou poslankyní. Vytvářet pracovní místa pro mladé je ještě důležitější a lidé nebudou chtít vytvářet rodiny a mít děti, pokud budou nezaměstnaní. Někdo zde řekl, že globalizace má za následek nezaměstnanost, pokud, protože i když se nám podaří zachovat pracující průmysl, tak díky automatizaci je efektivnější a už nespoléháme na pracovní sílu. Hodně se o tom mluví, o těchto otázkách. Někteří navrhují, abychom vytvářeli nová pracovní místa, abychom přesunuli důraz z dávek nezaměstnanosti nezaměstnosti na vytváření nových pracovních míst v oblasti životního prostředí, v oblasti sociální. A na to bych se chtěl zeptat pana senátora Augustina. Co si o to myslíte, o tomto přesunu paradigmatu, tedy z podpory v nezaměstnanosti k určité formě zaměstnanosti, i když to nebude produktivní, ale dá to mladým pracovní etiku a zkušenosti. A posílí to trh práce následně a povede to k větším příležitostem při vytváření pracovních míst. Děkuji prosím o dotaz paní Beaty Mazurek. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chtěl bych odkázat na to, co řekl kolega senátor Augustin. Nesouhlasím s tím, že my jako ženy jsme méně mobilní pokud eh, přijmeme práci, tak jsme stejně mobilní jako muži. A pokud jde o plat, tak eh, chceme být na stejné úrovni jako muži. A pokud jde o naše zaměstnavatele, oni od nás chtějí přesně to, co chtějí od mužů, takže nemělo by se diferencovat mezi mladými a staršími u přístupu na trh práce. Je třeba motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli nová pracovní místa pro mladé i pro seniory. A hlavním úkolem pro nás a pro národní parlamenty i pro Evropský parlament je vyhodnotit eh, současná nařízení, současné předpisy a zjistit, zda dostatečně podporují zaměstnanost v jednotlivých věkových kategoriích. A pokud ne, tak je třeba je změnit a to se netýká jenom legislativy, ale také výdajů. Výdaje, výdaje národních i evropských prostředků představují obrovské částky určené pro odbornou přípravu, které nejsou vynakládány efektivně, protože jsou spíše prospěšné pro školitele a školící společnosti a ne pro nezaměstnané já bych chtěla upozornit na další skutečnost. Ve strategii Evropa 2020 stárnoucí populace je definována jako strukturální slabina a měl, neměli bychom to přehlížet, měli bychom vytvářet takové předpisy, které umožní změnu orientace, tak, aby se tento trend podařilo zvrátit a musíme sledovat stávající situaci. Vzpomínám, že v roce 2007 spolu s paní Kopáč jsme připravili nové předpisy o práci na dálku. A snažili jsme se sladit rodinný a profesní život, ale zatím nevíme, jaké jsou dopady. Zda tyto změny byly prospěšné, tedy sladění profesního a rodinného života. Tyto předpisy jsou pozitivní, ale je třeba je sledovat. A je třeba sledovat také jejich eh, uplatňování. Zda skutečně podporují sladění rodinného a profesního života. Děkuji mnohokrát. A nyní předávám slovo senátoru Augustinovi, aby, aby zodpověděl tyto dva dotazy. Dotaz malckého poslance a polské poslední. Děkuji. Vy jste mě upozornila na velmi důležitý problém. Když hovoříme o demografii, my o tom vlastně nehovoříme ve vzduchoprázdnu. Dalším problémem je globalizace. Globalizace má negativní i pozitivní dopady a jedním z negativních dopadů je převádění práce do míst, kde přemístění znamená nižší náklady na práci. Když to probíhá v Evropě, tak je to pozitivní pro Evropu. Pokud je to přemístěno jinam, tak je to horší. A určitě se to týká jak malých, tak seniorů kladete otázku, jak to řešit. Neexistuje jedno jediné řešení, jeden model. V mém úvodu jsem zmínil, co, o co jsme se snažili my. Například vyřešením sociálních problémů tu situaci zjednodušíme. Ale nesmíme pominout tržní prvek ekonomizace té situace by, mohla, by mohlo vést k vytváření nových pracovních míst, ale za předpokladu, že bude podporován trh práce. To je mnohem lacinější, než nabízet eh, dávky v nezaměstnanosti. Uvedu příklad. U dlouhodobých projektů, pokud podpoříme soukromé prostředky státními fondy, tak jak se děje v Německu, tak otvíráme nový trh s novými pracovními příležitostmi. Družstva, to je další možné řešení. My jsme zapomněli na to, jak se organizovat, abychom vytvářeli tato místa. A nyní si přejeme, aby to dělali státy nebo zaměstnavatele. Polská vláda se vydala cestou Itálie a daří se jí dobře. Je to lepší pro nezaměstnané vytvořit družstvo, které nabídne služby na trhu, i když to bude dotované ze začátku státem. Je to lepší, než nabízet dávky v nezaměstnanosti nezaměstnaným neexistuje celostová reakce na problémy globalizace. Reakce na problémy globalizace by měly být vždy místního charakteru. A profesní potenciál starších občanů je bohužel často mařen. Máte pravdu. Jak zkušené starší pracovníky dobře využít. Jak je využít jako školitele, vedoucí pracovníky, kteří spolu se zaměstnavatelskými svazy budou školit kolegy na základě osvědčených postupů, aby pracovali lépe do budoucnosti. Možná by se to dalo popularizovat na celém kontinentu. Aktiv francouzská asociace zapojuje odborníky v důchodu a tito odborníci poskytují zdarma služby těm, kteří zakladají nové firmy, mladým, kteří vytvářejí nové příležitosti pro mladé. To je krásná myšlenka a mělo by to být popularizováno. A toto zapojení zkušených pracovníků by mělo být na celém kontinentu využito. K polským poslancům a poslankyním řekli několik zajímavých věcí. Já s tím souhlasím. Ženy jsou skvělými zaměstnankyněmi. A zdůrazňuje se zcela oprávněně, že projevují mnohem větší zanícení pro svou práci než muži. Ale bohužel zažívají diskriminaci. Právě z důvodu, že se snaží být lepší než muži a dosahují minimálně stejných výsledků jako muži. Takže je nepochybné, že jsme svědky diskriminace, skutku svědčících o diskriminaci vůči ženám. A já jsem velmi rád vyslechl druhou poznámku, která se týkala výdajů finančních prostředků, které by měly přicházet z Evropského sociálního fondu. Otázkou není, že by tyto prostředky se vyplýtvaly, ale jde skutečně o efektivitu výdajů. A to je velmi diferencované. Takže já s vámi souhlasím. Jak na národní úrovni, tak pokud jde o společenství, je třeba vybírat ty nejefektivnější programy, musíme se soustředit a učinit pokrok, protože řada prostředků, které jsou vynakládány na různé cíle, velmi neefektivně vynakládané, to nevede k dosažení našich cílů. Takže právě proto musíme zdůraznit eh, finanční řád, finanční disciplínu. Evropská unie se chce vydat eh, cestou disciplíny při vynakládání prostředků a to by se mělo dít v dobré víře. Bude třeba ukončit určité aktivity a část těchto projektů, kterým se nedaří příliš dobře. A bylo by dobré to udělat, abychom dosáhli hmatatelných výsledků. Taky zazněla cená poznámka o monitoringu. Pokud eh, se zabýváme výdaje z Evropského sociálního fondu, tak nastává chvíle, kde je třeba hodnotit výsledky. A otázkou je, co potom nastane. A výsledky zhodnocení se často velmi dlouho nepromítají do změn, abychom byli schopni vybrat skutečně to nejlepší. Takže nemůžeme pouze hodnotit, ale musíme také realizovat závěry z hodnocení. A nové návrhy v legislativě půjdu, půjdou ruku v ruce s efektivním vynakládáním prostředků. Je velmi pozitivní, že zástupci národních parlamentů hovoří o těchto otázkách, a nikoli europoslanci pouze. Děkuji, pane senátore. To je závěr naší rozpravy. Chtěla bych poděkovat zástupcům národních parlamentů, zástupcům Evropského parlamentu za účast na této rozpravě a chci požádat senátora Augustina, zda jakožto zpravodaj bych chtěl zhrnout eh, diskusy, anebo zda si myslí, že jeho vyčerpávající odpovědi jsou dostačující. Chci ještě dodat jednu věc, na kterou jsem zapomněl. Tady z toho místa budu nyní hovořit. Byl to Stefan Kiselevský, který je velice známým novinářem z doby Solidarity. Když viděl eh, kolaps eh, socialistického režimu v Polsku, tak řekl následující, to není krize, to je výsledek a na to nesmíme zapomenout. Evropa je údajně v krizi, ale to není krize, to je výsledek, to je výsledek mnoha předchozích neúspěchů. A my bychom neměli náhodně škrtat, měli bychom postupovat disciplinovaně. My bychom měli také postupovat rozumně, nezapomínat na solidaritu a měli bychom také předvídat určité události. A bohužel Evropa bohu jenom reagovala na určité problémy, které již existovaly celá léta, nic nepředjímala. A proto doufám, že tento balíček přinese nový náhled na demografický problém a my budeme předvídat určité problémy a budeme jim předcházet a nebudeme pouze reagovat. Já doufám, že tato debata k tomu povede a také přinese nové cesty pro Evropu. Paní předsedkyně, ano, děkuji to končí naše diskuse v třetí části a přejdeme za několik minut eh, k plenárnímu zasedání, kde bude předsedat předseda Evropského parlamentu pan Jiří Busek. A nyní máme pětiminutovou přestávku. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, if I could ask you uh, to come back to your seats Milí přátelé, já bych vás poprosil, abyste se usadili zpět na svá místa. I hned začneme s naším zasedáním. Je to poslední plenární zasedání společné parlamentární, které tedy nyní uzavřeme naším posledním plenárním zasedáním. Já jako předseda pouze zahájím toto zasedání a rád bych řekl, že se bude věnovat panu Vladislavovi Kozičňakovi Kamišovi, ministru práce a sociálních věcí, který představuje předsednictví rady, a pana Láslo Andorovi, který je komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a začlenění v Evropské komisi. Pokud byste se chtěli zúčastnit diskuse, prosím, vyplňte si eh, tu kartičku se zádostí o řečnickou dobu na plenárním zasedání. Pravděpodobně Eh, vám tu kartičku ještě dodá personál, pokud budete potřebovat. A vy jim potom můžete tu vyplněnou kartičku odevzdat zpátky. A v tomto případě potom vás vyvoláme, dáváme, dáme vám slovo v rámci diskuze. Ale nejdříve budeme mít tedy dva uvodnění projevy pro zahánění. Bude to projev pana Vladislava Kosiňáka Kamiše a projev pana komisaře Evropské komise Láslo Andora. Dále budete moci mít tříminutové projevy. My připravíme seznam řečníků a to na základě toho, těch kartiček, v rámci kterých se přihlásíte o řečnickou dobu. Seznam řečníků tedy připravíme a a budeme Eh, postupovat takto. Vždy vystoupí člen Evropského parlamentu a potom dva členové národních parlamentů, potom opět člen Evropského parlamentu a zase dva členové národních parlamentů a maximální doba pro každý projev bude tři minuty a potom, a to je rovněž důležitá věc, pokud byste se chtěli na něco zeptat, nebo něco opatřit krátkým komentářem, tak můžete pozdvihnout modrou kartu. Pravděpodobně ji máte u sebe, já tady bohužel nyní žádnou nemám, takže vám to nemohu ukázat. Ano, ale máte ji, někdo ji už pozdvihl. Takže tu můžete použít vždy, kdybyste se chtěli řečníka na něco zeptat, či si nějakou krátkou poznámku. Ale musí to být opravdu velice krátké, 20 vteřin. Opravdu takové krátké vystoupení, krátký komentář to, tak to můžete vystoupit tedy mimo vaši řečnickou dobu, eh, na, pokud tedy jste zanesený na seznamu řečníku. Takže to je taková další možnost, jak vystoupit. Myslím, že jsme si takto všechno ujasnili a měli bychom i hned začít. Já bych poprosil pana ministra Vladislava Košiněka Kamiše, který zastupuje polské předsednictví. Prosím ho, aby projevil svůj za, za úvodní ú, projev, projev, který tedy uvede diskuzi v rámci naší konference. Prosím. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, jménem polského premiéra Donalda Tuska a také jménem polského předsednictví vám děkuji za pozvání na dnešní debatu a také za to, že mám možnost vás seznámit s naším názorem na tuto velice důležitou záležitost na trvale udržitelnou sociální politiku v Evropské unii. Je důležité takovouto debatu vést, vyměňovat se zkušenosti. 20. století bylo stoletím ví exploze zdraví a umožnilo nám zvýšit počet lidí na zemi čtyřikrát až na 6 miliard lidí a před měsícem jsme dosáhli již eh, počtu 7 miliard lidí a 20, 21. Eh, století bude stoletím demokratické imploze, protože porodnost je vysoká v rozvojových zemích, ale v Evropě eh, vidíme, že je to první kontinent, který trpí tímto jevem, ale musíme zde hledat inovativní řešení. Většina expertů se shodnou na tom, že stárnutí obyvatel a zvyšující podíl přistěhovalců v naší, mezi naším obyvatelstvem za několik desetiletí Evropu změní. Evropská společnost bude, bude stárnout, bude mít stříbrné vlasy a podíl evropského obyvatelstva se sníží ve srovnání s globálním obyvatelstvem. Podle jedné studie je nízká porodnost, není nízká porodnost přirozeným jevem a také přirodním zákonem není odchod do důchodu v 50 letech. Jestliže se nám podaří překonat tyto jevy, tak budeme úspěšní a proto musíme implementovat některá velice nákladná opatření a někdy nebývá často, aby pouze se o to starala jedna vláda po dobu čtyř let. A jiná věc, se kterou bojujeme, je krize. A toto vyžaduje také určité rozpočtové škrty. Je jednoduché hovořit o sociální soudržnosti v době růstu, ale je daleko složitější o tom hovořit v dobách krize. ale existuje polské rčení, které říká, že přátelé najdete v době bídě, bídy. A to je také taková doba sociálního modelu. A dnes můžeme a měli bychom se také zaměřit na sociální soudržnost a právě proto je důležité, že právě o této otázce a také o mezilidské solidaritě, mezigenerační solidaritě na této konferenci diskutujeme. Vy jste to vy, kteří rozhodujete o všech těchto změnách, dámy a pánové. Jestliže analyzujeme současné demografické trendy, pak vidíme, že relativní prosperita našich občanů a vysoká úroveň sociální ochrany neohrožují rodičovství. My potřebujeme dobrou pro rodinnou politiku, která nám umožní spojit a propojit rodinný život s profesionálním životem a my také bychom měli podporovat rovnost mezi muži a ženami. Mimo to, že budeme investovat do rodin, musíme také investovat do vzdělávacích systémů. Musíme vzdělávat a školit i starší lidi tak, aby byli aktivnější. Musíme být v Evropě inovativní. A je tady stále více příležitostí, jak implementovat tyto změny. Trhy práce potřebují aktivní ženy a my potřebujeme mladé lidi, kteří budou vstupovat na tyto trhy práce, tak aby se dobře vyvážil rodinný a profesionální život a také, aby se rodinný život a práce v rodině rozdělila spravedlivě mezi muže a ženy. My máme jeden zdroj v Evropě, který dobře nevyužíváme, a to jsou lidé nad 50 let, kteří jsou velice intelektuálně agilní a jsou také fyzicky schopní. A tato generace je generací, která je vzdělaná opravdu skvělým způsobem. A oni, tato skupina představuje veliké příležitost pro ekonomický rozvoj v budoucnosti. Polské předsednictví má také jisté sociální priority vzhledem k demografické budoucnosti Evropy, tak aby starší lidé byli aktivní na trhu práce a aby také vykonávali dobrovolnou činnost. To je pokračování činnosti a práce bývalých, minulých předsednictví. Například německé předsednictví zahájilo práci v oblasti aktivních rodin a potom také české a maďarské předsednictví se zabývalo různými aspekty demografického vývoje v Evropě. My jsme také dospěli k tomu, že je třeba, aby evropské instituce mezi sebou lépe spolupracovaly v oblasti sociální a hospodářské politiky. My doufáme, že budeme mít systematičtější výměnu informací mezi institucemi, což povede k vypracování strategického dokumentu oblasti sociální politiky, tak aby praktické zkušenosti jednotlivých členských států se lépe využívaly. Na základě iniciativy předsednictví schválila rada dokument o stárnutí jako o příležitosti pro trh práce. A my tady eh, hovoříme a zdůrazňujeme především pozitivní aspekty a hovoříme o takzvané šedé ekonomice, která také umožňuje zaměstnávání mladých lidí. Eh, strategie 2020 má vrátit Evropu do oblasti růstu a také evropské obyvatelstvo je jednou ze strukturálních slabostí Evropy a právě proto musíme využívat stávající rezervy na trhu práce. Demografické změny se konají velice, se odehrávají velice pomalu, ale akumulované efekty mohou být velice závažné a proto nesmíme ztrácet čas. Musíme lépe lépe sloučit rodinný život s profesionálním životem. Musíme přizpůsobit profesionální činnost delšímu průměrnému věku. Musíme tady spolupracovat s našimi sociálními partnery a musíme vycházet z evropských hodnot. Dámy a pánové, zachránění. My chceme zachránit Evropu z krize, ale nesmíme přitom se vzdát Evropy jako takové a našich evropských hodnot. Děkuji. Děkuji, paní ministře, za paňský... Děkuji, pane ministře, za uvedení naší cené rozpravy. A nyní pan Laslo Andor. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velmi rád dnes s vámi, abych jste pohovořil o dvou tématech zásadního významu pro budoucnost naší společnosti, pro sociální soudržnost a pro demografické změny. Tyto otázky jsou o to relevantnější dnes v obtížném ovzduší ekonomické, finanční a sociální krize. Vážení poslanci, evropská demografie se mění, naše populace všude stárne, porodnost klesá v řadě členských států a počet Evropanů v, pr- v pracovním věku bude klesat od příštího roku. A to je skutečně velká výzva, ale je to výzva, kterou musíme překonat. V říjnu 2006 Evropská komise předložila sdělení stanovící celou řadu politických eh, reakcí na demografické změny. Ale trvající ekonomická krize a škody, které působí na veřejných financích, vážně omezuje náš manévrovací prostor v tomto směru, aby se Evropská unie vrátila k oživení a obnově. Musíme trvat na našich eh, závazcích v rámci strategie 2020 se uznává, že úspěch a prosperita Evropy nezávisí pouze na krátkodobých faktorech, jako je konkurenceschopnost oblasti nákladů, ale také na dlouhodobých faktorech, jako je kvalita lidského kapitálu, efektivita zdrojů životního prostředí a sociální soudržnost. A úspěch bude také záviset do značné míry na tom, jak vyřešíme výzvy demografických změn, zejména stárnutí. Dva klíčové cíle strategie jsou dosáhnout míru zaměstnanosti 75 v kategorii 20 až 65 let a vyzdvihnout z chudoby a sociální exkluze minimálně 20 milionů osob do roku 2020. Dosáhnutí těchto cílů a zachování solidarity mezi generacemi nebude možné, pokud starší v našich společnostech nebudou hrát aktivnější roli. V roce 2010 pouze 46,3 osob věku 55-64 byly zaměstnáni v EU 27. To je 8,8 více než v roce 2001. Takže už jsme udělali velký pokrok, ale musíme udělat ještě větší. Stále jsme velmi daleko dosažení věku 65 let při odchodu důchodu. Skutečný věk, kdy lidé odcházejí z trhu práce, byl 61,4 let. Komise také zdůraznila potřebu penzijní reformy. V průzkumu ročního růstu v roce 2012 je třeba, aby veřejné finance byly udržitelné a zejména žádáme po členských státech, aby omezili přístup k předčasnému odchodu do důchodu abychom to spojili s, s ohledem na delší životnost. Delší život je pozitivní, ale aby mohli penzijní systémy stále poskytovat služby a snížili míru chudoby mezi seniory, musíme využívat větší délku života a promítnout to do delší profesní kariéry. Současně chci zdůraznit, že penzijní reforma sama o sobě nebude dostatečná pro řešení výzev stárnutí. Lidé odcházejí do důchodu později a nebudou velkou pomocí, pokud nebudou moci zůstat na trhu práce. Proto se musíme také snažit o zvýšení příležitostí pro starší pracovníky. V nadcházející bílé knize o důchodech budeme tyto otázky zmiňovat. A budeme se také zabývat výhodami aktivního stárnutí. Dá to více možností lidem, aby zůstali na trhu práce déle, aby byly aktivní společnosti a aby žili nezávisle. Aktivní stárnutí není eufemismus pro, pro to, abychom zbavovali osob z zasloužilé penze, ale je třeba, aby se tím zabývaly osoby všech věků. Dámy a pánové, v příštím roce vynaložíme zvláštní úsilí pro podporu tohoto programu v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Tento Evropský rok 2012 má zmínit pozitivní informaci o stárnutí a zdůraznit příležitosti, které s tím souvisejí. Cílem bude podporovat podmínky pro lepší budoucnost pro mladé i starší ve stárnoucí společnosti. Vážení poslanci, další oblastí, kterou je třeba řešit velmi naléhavě, je, při, přítomnost rostoucích nerovností v Evropě. V celé Evropě jsme zaznamenali důsledky nerovnosti v řadě ohledů. Řada lidí je zklamaných a izolovaných od politiky, ekonomiky a od samotné společnosti. Nerovnost, odcizení, to vše podrývá sociální soudržnost Evropy, podrývá to i evropský sociální model. Z ekonomického hlediska nerovnost podrývá udržitelný růst. Nemůžeme dosáhnout těchto cílů bez inkluzivnosti. V posledních třech oblastech, které bychom měli bedlivě sledovat v tomto období, za prvé, trvalé zeměpisné nerovnosti i v rámci jednotlivých regionů, což podrývá vnitřní trh, nedostatečné využi- využití periferních oblastí ekonomiky zhoršuje ekonomickou nerovnováhu a také sociální napětí. Rozdíly v příjmech mezi regiony v nedávné době klesaly v Evropské unii, což je dobrá zpráva, ale rozdíly jsou stále obrovské. Demografie byla považována ve většině regionálních kontextů, ale zatím nejsou důkazy o rozhodných krocích pro řešení této výzvy a vědomí o významu politiky soudržnosti pro, pro řešení otázky demografie, zejména pokud se zabýváme udržitelným rozvojem. Příliš často jsou demografické změny považovány za problém a za přejitost. To se musí změnit. Za druhé, musíme řešit obrovský problém nezaměstnanosti mladých. Zajistit, že mladí lidé budou mít potřebnou kvalifikaci, to je zásadní otázka. I dnes tisíce společností se snaží zaplnit volná místa a ne, nenajdou příslušně kvalifikované pracovníky. Zmenšující se pracovní síla to nevyřeší a může to dokonce vést k poklesu ekonomiky, což by ještě prohloubilo nezaměstnanost. Třetí věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je migrace. Evropa potřebuje rozvíjet širší politiku migrace opírající se o potřebné kvalifikace. Předjímání trendu na trhu práce představuje první krok. A harmonizace systému sociálního zabezpečení a našeho systému rekvalifikace by učinil Evropu atraktivnější pro vysoce kvalifikované migranty. A v neposlední řadě musíme umocnit politiky na trhu práce a vzdělávací politiky, abychom umožnili migrantům a jejich potomkům zapojit se do trhu práce. Vážení poslanci, skrze program Evropa 2020 Evropa uznává, že je třeba zajistit územní a sociální soudržnost, aby došlo ke sdílení pracovních míst. Cíle v oblast, ve strategii 2020 při snižování chudoby mají přímý dopad na nerovnost. Průzkum, výroční průzkum růstu komise zdůrazňuje priority pro další evropský semestr a je třeba zlepšit systémy sociální ochrany, abychom chránili nejzranitelnější na pozadí fiskální konsolidace. To znamená, že rozhodující činitelé musí posoudit spravedlivost veškerých opatření a je třeba sdílet břemeno. Komise také volá členské státy, aby za, zachovali stabilizující úlohu sociálního zabezpečení. Komplexní charakter nerovnosti a jeho příčiny znamenají, že může být řešeno efektivně pouze skrze politickou koordinaci, spolupráci mezi komisí zúčastněnými subjekty a členskými státy. A právě proto skutečně usiluji o vaši důraznou podporu a děkuji vám za pozornost. Uh, děkuji vám, pane komisaři. Uh, a uh, A nyní se pustíme do diskuse. První M řečníkem na seznamu řečníků je zástupce portugalského parlamentu pan Matias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, pane komisaři, drahé kolegyně a drazí kolegové, na prvním místě bych chtěl přivítat tuto iniciativu právě z důvodu okamžiku, ve kterém se koná a také díky tématu, že měli tu odvahu eh, přinést takovéto témata na komunitární úroveň. A ráda bych chtěl potrhnout, že takovéto schůze reflektují a posilují solidární duch a duch společenství, který nám ukazuje, co je vlastně evropský projekt. Jsme zde se schromážděni, protože ten čas, ten okamžik, kdy my tady reflektujeme, uvažujeme, od nás vyžadují akce, odpovědi na ty události, kterým čelíme, jak v Evropě, tak po celém světě. Toto je zásadní proto abychom dokázali i nadále eh, mít naši společnost eh, udržitelnou, abychom docházeli vytvářet eh, přidanou hodnotu pomocí inovací a vytváření zaměstnanosti. A nyní klíčový bod mého vystoupení. Evropa během své historie vždy byla takovým příkladem světa svými hodnotami, tím, jak byla civilizačně organizována a taky tím, jakým způsobem dokázala Eh, svým, udělat ze svých základů základy udržitelné, protože dokázala vytvářet bohatství a tím zaručit konkurenceschopnost, kterou si vytvořila a kterou si chce uchovat. A to je vlastně náš problém. Evropa v celosvětovém ekonomickém kontextu, který je čím dál tím více otevřenější, rostla méně ve srovnání s ostatními ekonomickými bloky. A samozřejmě nyní je důležité, aby si Evropa zajistila růst, který dokáže vytvořit udržitelnost eh, evropských civilizačních hodnot, kterými jsme vlastně my, jsme jejich autoři. A nyní si myslím, že bychom opravdu měli zdůraznit, že je zásadní, abychom i nadále věnovali pozornost bohatství, které můžeme vytvářet a které jsme nevždy dokázali vytvářet, tak, jak by to bylo třeba, a zaměřit se na evropský sociální model. A rovněž si uvědomit, že od tohoto okamžiku je třeba si jasně uvědomit, že tento, tato neefektivnost ekonomického růstu vede k dopadům, které jsou v oblasti demografické a sociální a to vede k paradigmatům, které by mohly vytvářet neudržitelnost našich vlastních hodnot. A to jsou hodnosti, které pro nás by měly být nez, nezbytné, neměli bychom se jich nikdy vdávat. Tak by měl vypadat budoucí sociálně evropský model. A chtěl bych zde ještě jednou zdůraznit, že nesmíme čekat, nesmíme večkámat. Potřebujeme, aby političtí lídři se čím dál tím více soustředili na budoucí generace a ne na budoucí volby. Za druhé, potřebujeme, aby politiky společenství eh, dávaly větší důraz na flexibilitu a na reakce schopnost pomocí finančních nástrojů, které by dokázaly vytvářet akční programy, které by podporovaly ekonomický růst a zároveň, a to je třetí zásadní aspekt, je důležité, aby to, co je opravdovým evropským sociálním modelem, bylo podpořeno protože si myslím, že to velice souvisí s tím, jak se budeme chovat, chovat dalším generacím. A dále chci, aby my všechny Evropané jsme pomáhali v tom smyslu, aby naše vlastní evropské civilizační hodnoty byly rozšířeny po celém světě, protože tímto způsobem se nám podaří vytvořit modely, které nebudou negativně zasahovat do světové ekonomiky a budou nebudou to tedy ty modely, které vedly k současné situaci, která je neudržitelná. A myslím si, že tato debata je velice důležitá, protože nám pomáhá chápat, že zde máme určitý soubor rozvojových paradigmat, který musíme řešit tak, aby se nám podařilo i nadále být sociálně a civilizačně kohezní, abychom zůstali součástí civilizovaného světa. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. A dalším řečníkem je představitel francouzského senátu, pan Jean-Louis Laurent. Pane předsedo, dámy a pánové, včerejší a dnešní jednání, které jsme věnovali sociálním a ekonomickým dopadům demografického vývoje v EU vyústují v částečně negativní zjištění. Nikolik naše práce, ale ten výsledek. Jsme svědky v Evropské unii ve skutečnosti zvráceným dopadům globalizace. Jsme omezeni krizí státního dluhu a jsme svědky vývoje nové chudoby, o které jsme si mysleli od roku 1945, že zmizela. A tato nebývalá situace spochybňuje ambice otců zakladatelů Evropy. Pro pokrok v prosperitě. Jak jsme na tom s tímto ideálem? Vidíme, že migrující populace ve směru a tyto populace musíme přijímat a představit určitou naději vůči stárnutí našich populací a někdy díky předsudkům se snažíme o jejich návrat do zemí původu. Jak jsou na tom tedy aspirace zlepšit životní podmínky evropských občanů, když stále závažnější potíže se objevují v přístupu ke zdravotní péči? nechci věřit, že by měla Evropská unie rezignovat. Že by měla rezignovat na sociální soudržnost, kterou zaručuje pro celý kontinent. A jsem velmi citlivý otázce přístupu k péči. Evropská unie musí urychlit v tomto směru harmonizaci kvalifikace v oblasti zdravotnictví. A to ve celé škále, abychom umožnili i přeshraniční spolupráci a abychom řešili nedostatek zdravotníků. Musíme také vyjasnit právní ramec veřejných služeb v obecném zájmu. A víme, že Evropská unie se tím velmi intenzivně zabývá. S, kole, s kolegou Barnier, aniž bych upadal do nacionalismu. Nemůžeme akceptovat dogma státu blahobytu jakožto jediné videové položky. Evropa pro nás není jenom trhem a její legitimita je spochybňována krizí. A skutečnost, že by mohla poskytnout i odpověď na sociální potíže, to by obnovilo její důvěryhodnost mezi občany. A zdá se, že nadešla hodina, a vím, že už to na řadě míst začalo, ale je třeba zahájit diskusi o hodnotách v naší aktivitě. A tyto etické základy by se měly rozvíjet v naší Evropě, jak v oblasti odborné přípravy, tak výzkumu. Děkuji vám. Děkuji eh, panu. Děkuji vám, pan hro, děkuji za tento to příspěvek a nyní se dávám panu Maršálkovi slovo na to, aby spolu se mnou spolupředsedal a nyní má slovo paní Jazověcká, která je poslankyně Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Pan komisař ve svém příspěvku zdůraznil, že jednou z hodnot krize mohou být lidské zdroje. Lidské zdroje to jsou opravdu zdroje, které jsou nejdůležitější. Ale podívejte se, jak to vypadá vypadá například s manažery. Tam jsou v čele firem Evropané a také často nové myšlení přichází z Evropy. To je důležitý signál. Potenciál lidských zdrojů to je věc, která je velice konkurenceschopná. My jsme hovořili o budoucnosti Evropského sociálního fondu a mě to velice znopokuje, když tady hovoříme o to, že tento fond bude využíván na boj proti chodobě, ne po pro podporu zaměstnanosti a kvalifikací, ale na boj proti chudobě. My také tady diskutujeme o mobilitě a víme, že lidé musí překonat hodně překážek a já také. My v Evropském parlamentu se snažíme tyto překážky odstraňovat, z překážky v oblasti mobility, ale jde nám to strašně pomalu. To znamená, že pouze 2, 2% Evropanů využívá mobilitu. Všichni čekají na lepší podmínky pro mobilitu. My tady hovoříme o podnikatelském duchu. Jak ho podporujeme? Naše nástroje jsou na podporu podnikatelského prostředí jsou nedostatečné. Mladí lidé se snaží vytvářet nové pracovní příležitosti, ale na národní i evropské úrovni nemáme nástroje, jak podporovat vznik malých a středních podniků. My také nepodporujeme mladé lidi, kteří eh, zahajují činnost mladých a středních podniků a vytvářejí pracovní příležitosti. My hovoříme o aktivní rodinné politice, ale hovoříme s rodinami, víme, co od nás očekávají, co potřebují. My často říkáme, že navrhujeme tyto nástroje, doporučujeme tyto nástroje, ale Slyšíme eh, lidi, co chtějí, známe potřeby rodin. Já mám také dojem, že když se dělá, že bychom měli udělat si pořádek doma. V době eh, krize. Tady jsme také slyšeli belgického ministra, který hovořil, že také bychom měli mít zájem o eh, ekonomický balíček, tedy ten šesti balíček, ale také bychom takovýto balíček měli v oblasti sociální. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Gořeskému z Polského sejmu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dva dny zde diskutujeme a tato diskuse ukázala, že demografické zdraví a sociální situace je různá v jednotlivých členských státech a tyto rozdíly jsou obrovské. Například ve Spojeném království průměrný věk zaměstnanců je určován mladými přistěhovalci, kteří těžko vstupují na trh práce a nemají žádné profesionální zkušenosti. A na druhé straně je, jsou tady země, jako je Estonsko, kde existují problémy se zdravotnictvím, což znamená, že starší lidé mohou pracovat jenom do určitého věku a zaměstnanost starších občanů je potom složitou záležitostí. To znamená, že tady musíme vyřešit dva různé problémy. A co mají společného tyto dvě země, Spojené království a Estonsko? Není zde dostatek práce ani pro mladé, ani pro starší zaměstnance a existují zde také strukturální problémy z hlediska zaměstnanosti. Takže já se domnívám, že hlavním problémem je to, abychom vytvářeli nové pracovní příležitosti. A pouze tehdy můžeme rozhodnout o tom, zdali ta, tyto nové pracovní příležitosti mají být obsazeny staršími či mladšími zaměstnanci. Dochází k určitým generačním změnám, to znamená, že žijeme déle, starší lidé, včetně mě, jsou aktivnější, pracují déle a aktivní lidé jsou zdravější nemusí tak často využívat služby zdravotního systému a aktivita starších lidí na trhu práce je dobrá jak pro jednotlivé občany, tak i pro celé státy. Takže, pane komisaři, já se domnívám, že bychom neměli, tak říkajíc, průměrovat určité evropské nástroje, měli bychom vytvořit takový košík, takový balíček těchto nástrojů, které by měly k dispozici národní státy a podle svého by je využívali. To znamená, že bychom měli mít celou škálu návrhů, které by bylo možno využít jak v Estonsku, tak ve Spojeném království. Děkuji vám. pana Hermana de Prosím, aby se ujal slova pan Herman de Kra, zástupce Belgického království. Ano, není tu tedy. Nyní promluví pan Jasmine Mugliet z Maltského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Když eh, Malta nemá vysokou míru nezaměstnanosti, zažíváme výzvy účasti na trhu práce, zejména u žen, kdy zaměstnanost je velmi nízká, u žen nad 40 let. navrhovaná řešení, dle mého soudu, je zejména zlepšit kapacitu zařízení pro děti. A zde spoleháme na program na kohezní program pro budování mateřských školek. A jde o to, jakým způsobem se nám podaří snížit eh, překážku zaměstnavatelů a jak zajistíme vytvoření nových typů pracovních míst. Nesouhlasím se senátorem Augustem, že řešením globalizace jsou řešení místní. Některé země a některé regiony nejsou dostatečně silné, aby sami o sobě mohli bojovat s globalizací. Musíme změnit způsob uvažování i na evropské úrovni a prosazovat eh, nejlepší postupy a snažit se vytrhnout mladé z nezaměstnanosti a poskytnout jim pracovní přijetosti, poskytnout jim zkušenosti a dát jim možnost, aby získali práci a práci si udrželi a tak si mohli vybudovat budoucnost. Snižme také výrobní náklady a v zemích, jako je Malta, největší výzvou pro produktivitu je energie a tady politika soudržnosti může mít svůj význam. Jak snížíme náklady na energie v zemích, jako je má země, kde jsme z 90 9% závislí na fosilní paliva. Takže je třeba více motivovat směrem k obnovitelným zdrojům. A myslím, že bychom měli zejména pomoci malým a středním podniku, aby mohli využívat eh, obnovitelné přijetosti, aby snížili své náklady na energii. Více výzkumu by mělo být nasměrováno do této oblasti. Včera zpravodaj pan Van Nistelrooy zmínil výzkum, zejména navrhované vyšší výdaje na výzkum a jak země konvergence a regiony konvergence budou moci využívat více tyto zdroje financování a navrhuje určité schody k excelenci. Výzkum a zejména ten nevyspělejší postřebuje kapacity, clustering a tak dále. Nejde jenom o regiony konvergence, které jsou zavýhodněny, ale země a regiony, které postoupí dále v oblasti přechodu, nemají patřičné kapacity z důvodu tradice, nemají dlouhou tradici financování výzkumu z důvodu kapacit, z hlediska velikosti a také z hlediska jejich perifernosti, což jim brání se podílet na klastrech. Takže výzkum a inovace mohou pomoci a měli bychom se snažit zjistit, které regiony potřebují pomoc, protože evropské fondy by měly jít do těch regionů a do toho výzkumu, který nám může pomoci bojovat s globalizací a vytvářet tedy pracovní místa. Děkuji. Paní, paní Kalina Venelinová Krumová z bulharského parlamentu se ujme slova. председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Искам na prvom místu da благодаря. Jménem bulharské delegace bych eh, chtěla poděkovat eh, za uspořádání tohoto společného parlamentního jednání, rostoucí nezaměstnanost, stárnoucí populace a potřeba změnit systémy eh, důchodů jsou také základními ukazateli v Bulharsku. Měli bychom zdůrazňovat, že veškeré problémy nastaly kvůli dlouholeté nedbalosti. Musíme pracovat lépe pro budoucnost, aby budoucnost byla přetelná pro nás a pro naše děti. A nepochybně jeden z kroků v tomto směru je zvýšení věku odchodu do důchodu potřebujeme lepší opatření, abychom zdokonalili systém. A víme, že tento proces není rychlý. Proto vyzýváme všechny členské státy EU, aby se podělili o osvědčené postupy s námi. To vždy pomůže. Také bychom měli pohovořit o solidaritě. Pokud je o Bulharsko, Chtěla bych zmínit, že bulharští lidé by měli vědět, že nejsou sami. Lidé nad 60 let by měli se trvat déle na trhu práce. A chci říci, že v tomto týdnu v Bulharsku schvalujeme rozpočet na rok 2012. A v této krizové situaci náš rozpočet je přiměřený a bere v úvahu to, o čem zde jednáme, sociální rovnost a všechny další aspekty. Veškerá opatření, která jsou schvalována na evropské úrovni, by měla být podpořena členskými státy. Děkuji. Děkuji. Prosím aby paní Gurmaj, europoslankyně, se ujala slova. Děkuji, děkuji mnohokrát. Jsem velmi ráda, že během polského předsednictví máme toto velmi důležité eh, setkání a jako Maďaři jsme byli velmi potěšeni, že že můžeme tedy, že jsme mohli navázat po maďarském předsednictví. Dochází k velkým změnám v Evropě, dochází k demografickým výzvám, ale také k nezaměstnanosti mládeže a také dochází k reformě penzijního systému. A jsem rád, že je tu pan komisař Andor, který odpovídá za novou bílou knihu. Takže krok za krokem. Nezaměstnanost mládeže. Máme 25 milionů nezaměstnaných, 5 milionů z nich jsou mladí nezaměstnaní. A když se podíváte na těch 5 milionů, tak je tam více mladých žen než mladých mužů. Takže jsem pevně přesvědčena, že bylo velmi důležité, že pan Barroso měl důrazné prohlášení o nezaměstnosti mládeže. Je třeba tomu věnovat zvláštní pozornost. Proč to říkám? Jsme svědky arabského jara. A byl jsem v Togu na jednání AKT a Viděli jsme, že nezaměstnanost mládeže je jevem na celém světě. A pozitivní zprávou pro nás je, že nezaměstnanost v Africe je ještě palčivější než pro nás v Evropě. A proto potřebujeme radikálnější odpovědi. Pokud jde o Bílou knihu a reformy v oblasti penzí, proč je to tak důležité? Já jsem velmi nespokojená s průtahy u Bílé knihy. Mělo to být hotovo v listopadu, 9. listopadu. První termín byl ještě dřívější. A já jsem také znepokojená eh, genderovým pohledem. Pokud je o nové aspekty penzijní reformy, vlastně za 25 let budou všechny ženy v Evropě chudé jsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit. Já se chci ubezpečit, že Vivian Redding, která má na starosti genderovou problematiku, by měla zajistit, že bude genderový pohled zapojen i do reformy důchodu, protože není možné zapomínat, že 52% populace jsou ženy a s tím je třeba se vyrovnat. Pokud je o demografické výzvy, chci jasně říci nám všem, musíme hovořit o sladění práce a rodiny, o smíření práce a rodiny. A slyšel, slyšel jsem kolegu Zettenberga na kongresu SPD v Berlíně. Musíme se poučit z osvědčených postupů. Jsou téměř členy Evropské nejsou zatím úplně členy Evropské unie, ale mají nejvíce žen na trhu práce v Evropě a mají dvě děti na jednu rodinu. To znamená, že pochopili, jak Norsko má prožít. Je třeba, aby ženy byly na trhu práce, dostupnou, zdravotní pe- dostupnou péči o děti a je, tak to je možno přežít. Samozřejmě není to jednoduchý jev. Proč to říkám? Dochází ke změnám v Evropě. Co to znamená? nedochází jenom k finančně ekonomické krizi, ale máme také mravní krizi. A když vidíme, co si o nás myslí evropští občané, a tady hovořím o Evropském parlamentu, byla jsem velmi ráda spravodajkou pro Evropskou občanskou iniciativu s Alánem Lamasurem. Chceme skutečně dát možnost evropským občanům, aby se stali součástí tohoto budování Evropy. A otázkou je, zda dostatečně dobře zacházíme s občany, máme dostatečné kontakty s občany, já hovořím o nás, o poslancích, a jak blízký je ten kontakt s běžnými občany. Evropští občané by uvítali správné odpovědi. Jaký bude můj osud? Oni se odvrací od politiky, protože jejich problém je, zda si zítra koupí chléb a zda seženou boty pro dítě a demografické výzvy jsou jedna věc, ale musíme být realističtí a musíme být racionální. A proto jsem pevně přesvědčena, že když hovoříme o těchto otázkách, musíme ukázat, že jsme odpovědní, že rozhodujeme odpovědně. A samozřejmě všichni se hledí na Evropu, co se stane o víkendu. A proto je třeba, abychom občanům jasně ukázali co děláme a jak to děláme. A jak, abychom převzali odpovědnost za 500 milionů občanů. A jsem ráda, že je tu tolik kolegů z Polska. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji paní Gurmaj. A nyní má slovo paní Alena Gajdušková z Českého senátu. Bo. Pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve si dovolím obecně říci pár slov k dnešnímu tématu a pak eh, ještě konkrétně k vědě jako prorůstovému faktoru. Dovolte mi ale nejdříve blahopřát polskému předsednictví k výběru tématu dnešní konference. Sociální soudržnost, evropský sociální model je pro další vývoj v Evropě, ale já jsem přesvědčena o tom, že i ve světě skutečně zásadním tématem. Jak se zdá podle zájmu členských zemí, ale toto téma nevzbudilo přílišnou pozornost. Já jsem byla, myslím, na téměř každé eh, meziparlamentní konferenci a mrzí mě ta dnešní neúplně velká účast. Myslím, že ale ta věc je obecnější problémem současné Evropy. My v České republice se setkáváme skutečně s velkou skepsí vůči, vůči Unii, a to téměř denně. Lidé, nebo možná ještě více média, si Evropskou unii spojili především s penězi z fondů a potom byrokratickými nařízeními. Nemají pocit, že by jim Unie nějak pomohla. Ale většina lidí s námi skutečně nadšeně souhlasí, že jedině jako celek, jako integrovaná Evropa, jsme schopni obstát v globálním světě. Hájení pozice kontinentu nejvyš, s nejvyšší kvalitou života, kontinentu mírového a trvale udržitelného rozvoje je podle mě dobrý důvod pro hlubší integraci. Jsem přesvědčena o tom, že je to vize, která je schopna oslovit Evropany a být motivem pro další spolupráci i ve věcech zaměstnanosti a sociální soudržnosti, kterou jinak členské země trošku považují za svou vlastní záležitost, do které by jim nikdo neměl moc mluvit. Nyní ale konkrétně k oblasti vědy. Chci navázat na jednoho ze svých předřečníků. I peníze na podporu vědy, výzkumu a inovací jsou v rámci kohezní politiky směřovány do méně rozvinutých regionů. To je samozřejmě dobře, to je princip kohezní politiky. Ale problém je v tom, že například u nás v České republice jsou vědecká pracoviště, schopná spolupráce na evropské úrovni převážně koncentrovaná do Prahy, která patří mezi rozvinuté regiony. Ty však eh, nedosáhnou právě na podporu z kohezní politiky. A já si myslím, že to je škoda. Kdybychom dokázali více podpořit vědce, kteří jsou již dnes dobří, mohli by se brzy stát excelentními a táhnout konkurenceschopnost a tedy i zaměstnanost a růst do budoucna. To je má připomínka k včerejšímu vystoupení pana Van Nistelrooye. A myslím si, že podobný problém mohou mít i jiné menší a středně velké země. A na závěr mi dovolte přání do roku 2012. Moc přeji Evropskému parlamentu i národním parlamentům, abychom společně dokázali formulovat vizi pro novou Evropu a zajistit tak našim občanům mírový rozvoj a prosperitu i do budoucnosti. Já věřím, že se nám to společně podaří. Děkuji vám ještě jednou. Dziękuję bardzo. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní bude hovořit pan Kelvin Hopkins ze Spojeného království. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, si velice užil eh, vynikající vystoupení paní Gurmaj z Maďarska, která hovořila tak angažovaně. Já budu hovořit o nezaměstnanosti mládeže, což je součást celkové nezaměstnanosti. My jsme také si vyslechli, že některé země hovořily o nízké po rodnosti. Tento problém my v Británii nemáme, ale máme vysokou imigraci se, ze zemí s vysokou porodností a máme nedostatek vzdělaných mladých lidí. Ve stejné době však také přicházelo do Spojeného království také eh, hodně lidí, kteří eh, byli vzdělaní a opravdu se u nás dobře uchytili. Ale tito energetičtí vzdělaní mladí lidé získali pak práci, ale místní lidé, potom mladí lidé o práci přišli, nemohou nalézt práci. A je třeba, abychom u nás také především se zaměřili na méně vzdělané lidi, tak aby i naše, naši mladé, aby naši mladí lidé se vzdělávali, tak, eh, aby, získa, aby byli konkurenceschopní vůči mladým lidem z východní a střední Evropy, kteří k nám přicházejí a já se domnívám, to musí být výkvět vašich eh, eh, zemí, protože oni přicházejí z těchto zemích a hovoří skvělou angličtinou a my umíme jenom anglicky. A potom tady máme tedy problém nezaměstnanosti, který který však nevyřešíme mobilitou obyvatelstva. Já se domnívám, že nezaměstnanost je prostě globální problém obecně a ten škrty nevyřešíme. Tady se velice volá o po škrtech tak, aby se udržely rozpočtové finance, ale když budeme škrtat, tak se budou snižovat dávky, budou také snižovat daně, ale proto se proto se domnívám, že to není e, rozumná cesta. Také životní úroveň některých zemích se snižuje. Říká se, že musíme ho žít v rámci našich možností, ale na druhé straně máme nevyužité kapacity a přitom se snižuje naše životní úroveň. Máme nižší výrobu, ale na druhé straně máme nevyužité kapacity. Když se to dá dohromady a vytvoříme zaměstnanost, pak získáme růst, potom se může zvýšit životní úroveň a také deficit se vyřeší sám. Já eh, myslím, že to se dá vyřešit docela snadno, ale to tady nemohu líčit do podrobností. Ale deflace a Evropská unie a nyní také jsou posedlí vlastně deflací ekonomiky a vlastně snižováním ekonomiky, ale my bychom se měli zaměřit na zvyšování ekonomiky, neboť od 30. let eh, z vlády snižovaly eh, ekonomiku, vytvářely nezaměstnanost a teprve později, někdy v 70. letech se začala eh, ekonomika opět zvyšovat a já se domnívám, že my nyní opakujeme chyby z minulosti. Jestliže chceme mít dobrý sociální model, rozumný sociální model, pak se musíme změnit náš přístup k ekonomickému řízení. Musíme především zapojit občany. Nesmíme to ponechat jenom trhům, kteří to prostě nevyřeší. E, trhy se staly v posledních 30 letech módní záležitostí, ale my máme tedy tržní ekonomiku, ale musíme opravdu tuto ekonomiku řídit tak, aby nabídla zaměstnanost. My se musíme vrátit k intervenčnímu přístupu do ekonomiky. Nemůžeme nechat prostě trhy sami sobě. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Edita Bauer. Pane předsedo, dovolte mi, abych na úvod svého projevu vyslovila své uznání polskému předsednictví. Chtěla bych jim poblahopřát za to, že eh, na agendu dali sociální témata. Mám totiž pocit, že v posledních letech se o sociálních věcech jste na plénu hovořilo poněkud málo. A během posledních dvou let jsme tady na plénu o sociálních tématech hovořili častěji než během celých posledních dvou let. Myslím si, že tato oblast je i šancí pro vyřešení hospodářské krize. Často jsme ovšem nevěnovali pozornost tomu, že čelíme sociální krizi hodnot jejíž dopady mohou být stejně hrozivé jako dopady hospodářské krize. Mám pocit, že máme mezi námi velice dobré analysty a velice dobře jsme záležitost diagnostikovali. Dobře víme, jaký je problém, ale nevíme přesně, k jakému konkrétnímu řešení bychom měli přistoupit. A Taková situace je v celé řadě oblastí. A čas běží a čím dál tím více vidíme, že v Evropě dochází k eh, vývoji, který není konvergentní, ale přesně opačný. A to je velký problém. A nyní bych dala příklad, který se týká demografické krize. Zde v Evropském parlamentu nemáme příliš mnoho možností, jak zvýšit míru porodnosti. Máme jeden nástroj a to je mateřská dovolená, respektive odpovídající legislativa. Ovšem, poslední zprávy z Rady nám ukazují, že návrh, který parlament schválil, Rada nebude akceptovat a tím jsme utrpěli porážku. A to nám také ukazuje, že je velice obtížné nalézt minimální standard pro řešení, které si členské sváty sami pro sebe zvolili. Nemůžeme očekávat, že evropské instituce nebudou mít v sociální oblasti vůbec žádné kompetence. Já tedy potřebuji modrou kartu, protože právě vystupuji a proto bych chtěla položit otázku, jak vypadá současná situace. Co se děje s legislativním návrhem, který se týká mateřské dovolené? Hodí komise jaksi míč zpět na naší stranu, nebo co se vlastně stane? A nyní aktivní stárnutí to bude také problémem. Možná to není dnešním problémem, ale problémem to bude zítra. Takže máme jistý čas na to, abychom si mohli rozmyslet, k jakým řešením přistoupíme. Vy, pane předsedo, jste zmínil, že jisté procento eh, je aktivní na pracovním trhu. U žen je to 37 a to nám ukazuje, že nestárneme stejným způsobem. Ženy stárnou dříve a stárnou jinak, protože musí čelit jiným výzvám. Na rozdíl od mužů. V tomto smyslu se skutečně vyplatí, abychom se s tím tématem ještě jednou zabývali, abychom, jak bych tak řekla, ještě jednou se pustili do té okousané kosti, zejména v dobách krize, kde je velkým tématem rovnoprávné postavení žen. Měli bychom se tomu věnovat, protože to má obrovské ekonomické dopady. A ještě jedna otázka, kterou bych chtěla položit. Říká se to snižování chudoby. Všichni víme, že od přijetí strategie Evropa 2020 jsme se shodli na to, že snížíme chudobu v Evropě. A od té doby se počet chudých lidí v Evropě navýšil. Současné statistiky ukazují, že máme v Evropě 20 milionů lidí, eh, promiňte, dětí, kteří ži, které žijí v chudobě. A proto je třeba si položit otázku, co můžeme učinit na evropské úrovni, protože tento fenomén má také rozsáhlé ekonomické dopady. A to proto, že budoucí pracovní sílu tímto způsobem omezujeme. Tyto děti jsou zdrojem budoucí pracovní síly, ale až budou veliké, až vyrostou, nebudou moci mít dobré vzdělání. Pane komisaře, vy jste zmínil, že rozdíly jsou čím dál tím větší a to je přesně ta situace, kterou jsem zde popsala. Jsem ráda, že o tom hovoříme, že hovoříme o tom, až zmiňujeme, že ty sociální nůžky se čím dál tím více rozvírají. Jeden historik jednou řekl, že rozdíly v oblasti platu a sociálních záležitostí jsou mnohem větší než v dobách války. Co s tím můžeme udělat? Jak můžeme vyřešit tyto problémy? Jak můžeme snížit tyto rozdíly? Dobře víme, že tak dochází k velkému sociálnímu napětí, které je přímým důsledkem takovéto nerovnosti. Děkuji. Děkuji prosím o to, aby paní Jane Tom z estonského parlamentu promluvila. Děkuji, pane předsedo. Musím uznat, že začínám mít obavy, protože jsem asi včera byla příliš emotivní ve svém vystoupení. jako by vznikl dojem, že Estonsko není úspěšné v rámci EU. My na tom nejsme tak špatně. Pan Buzek byl nedávno v estonském parlamentu a blahopřál nám. A my jsme z toho měli velkou radost. A lidé často říkají, že sklenice je buď z půly plná nebo z půly prázdná. A moje určitě z půly plná. Udělali jsme toho mnoho té oblasti, o které zde hovoříme. Například náš systém rodičovské dovolené je velmi dobrý. Mladé matky mají až 16 měsíců plně hrazené mateřské dovolené. Dostávají plat, který se rovná poslední mzdě. A máme také program 50 plus a 60 plus, jako v Polsku. Snažili jsme se zahrnout na trhu práce i starší občany. A velmi často naši muži jdou z práce přímo na hřbitov, protože se ani důchodu nedožijí. Náš minister dostal mezinárodní cenu za velmi náročnou rozpočtovou politiku. Byli jsme skutečně premianty ve třídě v Evropské unii. Ale všechno něco stojí a není se vracím k té sklenici, která je z poloviny prázdná. My jsme zaplatili hodně. A dalším praktickým příkladem ze života. Naše největší rodina s 16 dětmi se musela přestěhovat do Spojeného království. Pan Hopkins prohlásil, že ve Spojeném království to není až tak dobré, ale asi je to lepší než v Estonsku, když se musí přestěhovat takto početná rodina do Spojeného království. A my jsme spustili i další programy, například pro lékaře. Podporujeme lékaře, kteří jsou připraveni se přestěhovat do vysídlených oblastí a dostanou příspěvek, pokud pět let vytrvají na tomto místě. Ve Finsku například by si lékař tuto částku vydělal za tři měsíce. Existují tedy různé programy, ale čeho tím dosáhneme? Chci říci, že pokud hovoříme o politice soudržnosti, myslím, že bychom měli zajistit, že, ten program, že prostředky budou rovnoměrně rozděleny. Sklenice nebude nikdy úplně plná. Problémy jsou všude a nové země mají finanční problémy, staré členské země mají problémy s porodností a zítra schválíme náš rozpočet a já jsem místo předsedkyně sociálního výboru, ale musíme ho schválit. Musíme přispět k tomu, aby Evropa překonala dluhovou krizi. Mně se to nelíbí, ale je to nutné. A já bych chtěla zdůraznit, že všechno něco stojí a pro členské státy ta cena je již teď příliš vysoká. Když hovoříme o solidaritě a soudržnosti, musíme hovořit upřímně. Děkuji. Děkuji vám za tento velice zajímavý příspěvek a žádám o slova pana Leoše Milena z maďarského parlamentu. Ah. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. V posledních dvou dnech jsme se hovořili o různým té, věnovali různým tématům, demografickým změnám, přistěhovalectví, věnovali jsme se situaci žen na pracovním trhu, situaci mladých lidí, situaci seniorů. Ale Vždy se nám podařilo najít jednoho společného jmenovatele. Každý řečník řekl, že si dělá obavy o evropský model, o hodnoty, o evropský model sociálního státu, který je ohrožen. Na tom se všichni shodneme. Já bych rád zmínil a zdůraznil některé elementy a upozornil vás na následující věci. Pokud hovoříme o ženách na pracovním trhu, tak si musíme zvážit jednu věc. Dokud budou existovat rozpory mezi kariérou, rodinným životem, do té doby budeme čelit obrovskému problému, protože důsledkem tohoto rozporu je to, že ženy dostávají se stávají matkami v čím dál tím vyšším věku a to má samozřejmě dopady jak na demografické, tak na sociální úrovni. Dokud se nám nepodaří vyřešit tento rozpor, tedy skutečně sladit profesní život se životem rodinným, dokud se nám toto nepodaří vyřešit, budeme stále čelit velkému problému. Hovořilo se zde také o vzdělání. V rámci této oblasti bych rád zmínil jeden příklad. A na tomto příkladu bych vám chtěl ukázat, jakým problémům čelíme v oblasti mladých a starších lidí. Jistě víte, že v Maďarsku se potýkáme s problémem, že vzdělávací sektor má problémy. Pro mladé lidi například kariéra v oblasti školství není atraktivní. Politika se snaží postarat o to, abychom mladým lidem poskytli perspektivu i v této oblasti, ale momentálně se zabýváme otázkou platů v této oblasti, v oblasti školství. Protože pokud by se nám podařilo učinit kariéru učitele na ve školství atraktivnější, tak to pravděpodobně bude pouze v případě, kdy ne, když navýšíme platy. Jenomže v tomto případě to povede k navětí, protože starší pedagogové potom řeknou, že dostatečně neuznáváme jejich práci, když začátečníci v oboru vydělávají mnohem více peněz, než oni eh, vydělávali, když byli v tomto věku. Takže i zde čelíme tím rozporům a je třeba vyvinout značné úsilí, aby se nám podařilo vyřešit tento problém protože, jak jsem ji zmínil, přesně to by mohlo vést k napětí, které se snažíme potlačovat. Všichni si děláme starosti o budoucnost evropského sociálního modelu. A v tomto kontextu bych vás chtěl upozornit na to, že nejenom Evropa je v pohybu, ale celý globální svět. Doslýcháme se, že existují iniciativy pro Euroazijskou unii zatím se možná skrývají jisté ruské ambice, ale je třeba si uvědomit, že půjde o nové konkurenční partnery a nové oblasti. V rámci takovéto konkurence nebojujeme tedy pouze s ekonomickou krizí, ale také tím, že na trhu jsou nové, noví aktéři, kteří nám konkurují a jejich síly současně nedokážeme odhadnout. Děkuji. Děkuji a nyní pan Andřej Gřib, evropský poslanec. Děkuji vám, pane předsedo. Dnešní výměna informací a zkušeností o sociální kohezi a o sociální politice se odehrává ve zvláštních souvislostech, protože 9. se bude konat summit, kde se bude hovořit o krizi a také o možných řešeních a také o disciplinárních opatřeních v eurozóně vzhledem k rozpočtům tak, aby rozpočty již neohrožovaly naši finanční soudržnost. To znamená, že je tady vždy taková nejistota, kde by se měly dělat škrty. A opravdu jsou lidé náchylní škrtat právě v sociální oblasti. A právě proto je důležité přikládat velký význam tomuto problému. Jak můžete nejlépe se vyjadřovat o zájmech a v zájmu jednotlivých států. A to je v národních parlamentech a také v Evropském parlamentu. Já často vedu diskuse s mladými lidmi a oni se mě ptají, kde je ten člověk, na kterého zaměřujete pozornost, kde je objektivita a subjektivita politiky, na koho se zaměřuje politika, koho oslovuje, jsou to lidé či to nejsou lidé. Já si myslím, že bychom měli postupovat v této oblasti velmi opatrně, neboť se zdá, že všechny evropské instituce hovoří o krizi, ale já se domnívám, že důsledkem toho všeho je, že že to má dopady na životní úroveň všech lidí v EU. Proč o tom hovořím? Ne, dávno jsme debatovali o rozpočtu 2012 a toto skončilo kompromisem. Členské státy se rozhodly, že nealokují, nealokují přesné částky a také, že nedají všechny prostředky například na sociální fond, které by tam měly jít a proto bychom také toto měli vzít na vědomí. A pan komisář a pan ministr jako zástupce předsednictví zdůraznili význam projektu, který nalezám, navzýváme Evropská strategie 2020, Evropa 2020. Co se mi v této prezentaci líbilo, to byla skutečnost, že již nepostupujeme technokraticky a nepopisujeme, jaká Evropská unie bude. Například snížení sociální exkluze je jeden z důležitých aspektů. Musíme toto zohlednit, protože 15 mladých lidí jednoduše ne, dokončí, tak říkají, základní školu, nemají základní vzdělání. A jak pak mohou získat práci v budoucnosti, když 15% z nich neudělá, nemá ani základní vzdělání. Někteří mají také potíže se vzděláváním vzhledem k tomu, že nemají, nežijí ve funkčních rodinách takže to je také důležitá věc. A proto se chci zeptat pana komisaře. My máme projekt 2020 a v rámci tohoto projektu boj proti sociální exkluzi byl prioritou. A nebude právě tento projekt vypuštěn? Ne, například přístup k univerzitnímu vzdělání, digitální Evropa a podobně. Toto jsou součásti projektu, ale nebude tomu tak, že celý tento projekt bude kvůli krizi zrušen, vypuštěn. Jak na to nahlížíte? A v rámci spolupráce s Evropskou komisí pan komisař Barnier zde se zaměřil na malé a střední podniky a říká, že bychom měli do roku 2020 vytvořit 5 milionů nových pracovních míst, ale budeme mít dostatek uh, nástrojů, které poslouží zlepšení pracovního prostředí v Evropě, budeme schopni bojovat proti sociální exkluzi. Máme skvělý projekt a také máme skvělý návrh na vytváření sociálních družstev, ale to je skvělá myšlenka, jak podporovat lidi, tak jak můžeme podporovat také zahájit činnost nových podniků, takzvaných sociálních družstev. Tady se hovořilo o Polsku, jak se to dělá v Polsku, ale možná, že bychom mohli motivovat lidi tak, že jim je budeme motivovat jinak. Namísto, abychom jim dávali peníze, namísto, abychom jim dávali rybu, tak bychom jim měli dát prut na ryby. Trhy jsou citlivé a já si myslím, že bychom měli udělat vše, co je v našich silách, tak, abychom se především zaměřili v naší činnosti na lidi. A děkuji a nyní žádám o slovo pa, pana zástupce portugalského parlamentu. Pan Nunusa, prosím. Pane předsedo, Pane komisaři, drazí kolegové, nejdřív na úvod mého výstupu bych chtěl říct si takovou poznámku a to, že tyto dva dny jasně ukazují, že e, je velice důležité vyslechnout si názory poslanců národních parlamentů, abych se ukázalo, jak rozmanitá je Evropa a že máme všichni z různých národních parlamentů různé zkušenosti a to může přinášet dobré odpovědi. A dále bych chtěl říct ještě jednu poznámku. Během těchto dvou dnů jsme se velice soustředili eh, na diskuzi o politikách, jak podpořit integraci mladých lidí na pracovní tuch, jak podpořit eh, soulad eh, profesního rodinného života a jakým způsobem udržet evropský sociální model. Ale všechny tyto politiky a existence evropského sociálního modelu potřebují financování a e, odčerpávají mnoho ekonomických prostředků. Je jasné, že je nutně naléhavé, abychom rozhodli, jak bude vypadat budoucnost evropského sociálního modelu a jak ho budeme financovat. Například e, výbor, MP, e, výbor sociální věci a práci v portugalské parlamentu diskuzuje o novém pracovním zákonníku, kde bude obsaženo v delší pracovní doba a méně záruk pro pracovníku. Portugalský rozpočet na rok 2012 se škrtal výrazným způsobem zejména oblast vzdělávání a zdravotnictví, které jsou základní pro to, o čem jsme tady diskutovali, pro zaměstnanost mladých lidí a pro zaměstnanost starých lidí. Takže zde máme jasné rozpory eh, toho, vlastně o čem se tady bavíme, jak podpořit kohezní politiky, demografický rozvoj a sociální model evropský. A mezi těmi konkrétními opatřeními, ke kterým přizpůsobují denně členské státy. A to jsou prostě pouze škrty a další škrty v těchto oblastech. A proto je důležité, aby političtí vůdci v Evropě se jasně rozhodli a definitivně rozhodli, zda chtějí či nechtějí evropský sociální model jako základní civilizační základy, které inspirovali tvůrce evropského sociálního modelu a tvůrce evropského projektu. Jak můžeme ale financovat evropský sociální model? I ekonomická a hospodářská obnova. Jakým způsobem ji můžeme financovat a udržet a jakým způsobem můžeme v rámci ní udržet evropský sociální model. Já si myslím, že je možné v současné době i v budoucnosti si udržet evropský sociální model. Je ovšem důležité, abychom se jasně rozhodli, abychom učinili volbu a to jasným a rychlým způsobem abychom se opravdu rychle rozhodli, aby to byla politická volba, která je nutná a naléhavá. Evropský parlament a komisař zde mezi námi přítomný mě trochu uklidnil a měl by nás ještě uklidnit v tom směru, že k něčemu takovému opravdu dojde. Děkuji vám. A nyní žádám o slovo pana komisaře Andora. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám bohužel musím dát pouze krátkou odpověď, protože zasedání trvalo déle, než se předpokládalo a já musím nyní na závěr jiné konference ale mohu vám říci, že je velice příjemné, že někteří z vás, například paní Bauer, eh, zde zdůraznila, že musíme se zabývat nerovností v evropské situaci a nesmíme tu toto nechat pouze na politicích a na trzích tak, aby vyřešili naše každodenní problémy, bez toho, aby se přihlíželo k sociální dimenzi. Evropa 2020 která tento projekt byl podpr, podpořen a opravdu je to sada velice dobrých nástrojů a iniciativ. Nejenom na zachování evropského sociálního modelu, ale jde také o to, abychom zvýšili zaměstnanost a snížili chudobu. Problém jemem je však, že tady máme dluhovou krizi, finanční krizi v Evropské unii a otázka zní, neboť v tomto týdnu doufáme, že krize bude vyřešena tak, že nám to umožní zvýšení růstu a také, abychom zachovali soudržnost evropského modelu. To, co je dnes v sázce, to není pouze měna euro, ale v sázce je sociální soudržnost v Evropě a evropský sociální model. Ale potom alternativy musíme zvolit správně, musí být zvoleny správně na Evropské radě. Od Spojeného království jsem slyšel, že Evropa je uh, posedla, posedla eh, snižováním růstu. Ale já si mm, myslím, že opravdu takové to taková do posedlost tady je. A to je však také věc, která nezmění celkově eh, ekonomickou situaci. A já se domnívám, že k konci tohoto týdne se všechno musí vyřešit, jinak se dostaneme ještě do větší krize. Ano, eh, škrty krizi nevyřešíme. Krizi vyřešíme tehdy, jestliže budeme mít vyšší míru solidarity a koordinaci politik v evropských institucích a komise musí zde sehrávat velice silnou roli. Já si myslím, že diskuse ukázala, že musíme udělat více v tom, abychom vysvětlovali také návrh víceletého finančního rámce a roli sociálního fondu a dalších fondů v rámci tohoto rámce. My jsme navrhli práh 20% pro sociální inkluzi a to nejsou pouze pasivní metody, týká se to i opatření na integraci, eh, především lidí s postižením na trh práce a nebo také, aby Romové překonali své překážky a také se dostali, byli začleněni do trhu práce. A týká se to také pod podpory vzdělávání zranitelných skupin. To musíte také vidět v souvislosti s budoucí zaměstnavatelností. Není to odpojeno od trhu práce či schopnosti eh, výkonnosti evropské ekonomiky v budoucnosti. My máme další nástroje na podporu podnikatelského prostředí, e, které fungují velice dobře v Polsku, ale existují zde další zdroje také ze strukturálních fondů, což je program Jeremy a SDF. A co Jeremy je na podporu podnikatelského prostředí a tento program také pomáhá vytvářet e, e, pracovní příležitosti pro všechny, především také pro mladé lidi, protože eh, problém nezaměstnanost eh, mladých lidí je opravdu největším problémem v sociální oblasti v Evropské unii. Dámy a pánové, mohl bych pokračovat a hovořit ještě o dalších aspektech, například o důchodech, kde předkládáme bílou knihu, tak jak již to zmínila paní Gurmaj, ale já bych tady chtěl ukončit své vystoupení a budu se snažit ze všech sil eh, dále dobře spolupracovat s Evropským parlamentem. Naše spolupráce je již nyní velice dobrá a dále budeme v těchto oblastech spolupracovat. Pane komisařu. Děkuji, pane komisaři. Chtěl bych poděkovat všem členům národních parlamentů i Evropského parlamentu za aktivní účast a nyní dám slovo panu ministrovi Košně a Kanišovi, ministru práce a sociálních věcí Polské republiky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci vám všem poděkovat za vaše vystoupení během rozpravy a za přípravu této akce, za organizaci této akce. Uspořádali jsme to spolu s eh, polským parlamentem a polským předsednictvím a zasvětili jsme to sociální soudržnosti a demografickým výzvám v Evropě. Rád jsem slyšel paní Bauer, když hovořila o směrnici o mateřské dovolené. Polské předsednictví zdůrazňuje význam e, smíření rodinného a profesního života. Přejeme si vznik e, právních nástrojů, které by to upravily. Jsme v tomto směru aktivní. 21. října v Krakově polské předsednictví iniciovalo diskusy mezi ministry sociálních věcí a debata se zabývala osvědčení postupy v oblasti mateřské a rodičovské dovolené. Při plénu Evropského parlamentu jsme uvedli náš naše stanovisko s tím, že rada nebude souhlasit s 21 týdenní mateřskou či otcovskou dovolenou. A z diskuse v EP vysvětlo, že je pružný v této věci. A to bylo základem zprávy o pokroku, která bude předložena radě 21. prosince. Myslím, že členské státy chtějí pokračovat na téma směrnice o mateřské dovolené. Chtějí zachovat konstruktivní dialog s Evropským parlamentem, ale nepochybně otevřenost Rady vůči Evropskému parlamentu v této rozpravě je podmíněna pružností, kterou bude chtít prokázat Evropský parlament. Řada z vás zmínila zvyšující se věk odchodu do důchodu. V této době by optimální alternativou byly takové veřejné politiky, které se soustředí na jedné straně na trh práce a zvýší míru zaměstnanosti na trhu práce. A na druhé straně bychom se měli soustředit na zajištění co možná nejvyššího věku odchodu do důchodu. To znamená le- zákonného odchodu do důchodu, možnost předčasného odchodu do důchodu a počtu osob, které mohou být předmětem předčasného odchodu důchodu zaměstnání. Také jsme se zabývali demografickou situací a důsledky ekonomické krize v sociálních otázkách. Budeme, aktivně jsme se podívali na této diskusi a i když předáme předsednictví Dánsku, pan komisař zmínil bílou knihu na toto téma. A i zde máme velký zájem o to, aby to bylo prioritou dánského předsednictví. Pokud jde o otázky týkající se zaměstnávání mladých či seniorů, abychom dosáhli cílu strategie Evropa 2020, jak to zmínila řada z vás, to znamená 75 zaměstnanosti ve, v roce 2020. Abychom toho dosáhli, je třeba zvýšit zaměstnanost mladých a seniorů. Takže není to tak, že by staří brali práci mladým. A pan senátor Agustin řekl, že bychom neměli zahajovat válku generací. Já s tím plně souhlasím. Místo tohoto konfliktu bychom měli vytvořit pakt zaměstnanosti. A pan Kovalevský zmínil, že potřebujeme vytvářet více pracovních míst a s tím plně souhlasím, dámy a pánové. Pracovní místa pro mladé byla také projednávána během posledních zasedání rady. Cítíme odpovědnost za tuto generaci a nesmíme si dovolit přijít o tuto generaci. A potřebujeme více spolupráce mezi členskými státy v této věci. Hovořili jsme hodně o solidaritě, o skutečné mezigenerační solidaritě, která není jednosměrná je to, gener, je to solidarita obousměrná a, je velmi, a toto je velmi důležité sdělení z dnešní diskuse. Také jsme hovořili o Evropském sociálním fondu. Paní Jazlověcka z Evropského parlamentu uvedla potřebu sledovat efektivitu využití těchto prostředků. Je to nezbytné. A abych to shrnul, chci vám ještě jednou poděkovat vám, poslancům národní, národních parlamentů i Evropského parlamentu za tuto diskusi. Pan Matias z portugalského parlamentu řekl, že odpovědní politici nemyslí na nadcházející volby, ale na nadcházející generace. A věřím, že je tu mnoho takových politiků. Děkuji. Poproše pana przewodniczącego. Děkuji nyní a žádám pana předsedu Evropského parlamentu, aby ukončil naše zasedání. Pane předsedo, děkuji vám, nechci se opakovat. Tato tematika je velice aktuální, protože chceme také zde diskutovat o východisku z krize. A tady se diskutovalo o mnoha záležitostech, což je nezávisne, e, nezaměstnanost mladých lidí, potom také imigrace, která neřeší evropské problémy. Ta může být výhodná pro jeden stát, ale může být škodlivá pro jiné státy. A to je interní imigrace a potom také externí imigrace, kterou známe již 40 až 50 let. A my víme, že tento problém není snadné vyřešit a také vůbec pro přistěhovalce tato situace také není snadná. Potom také sociální soudržnost, spolupráce mezi městy a venkovem. Toto nejsou nové problémy, tyto problémy známe již dlouho, ale já chci na závěr zmínit tři body. Za prvé, chceme zachovat sociální model Evropy v budoucích letech, do jaké míry se tento model může v budoucnosti změnit. A naše evropská civilizace eh, také tento model vynalezla a zvládne také modifikovaný model. A Chci říct si, že na kontinentu, v evropském kontinentu máme země se silným sociálním modelem a přitom mají nízké rozpočty, které jsou však dobře vyvážené, nechci je jmenovat, ale takovéto státy na, v Evropě existují. Já se domnívám, že dokážeme obhájit náš sociální model, ale musíme se chovat velice odpovědně. To je naše budoucnost. Ty dvě další přání která jsou stále více důležitější, ovšem tolik jsme se jim nevěnovali. To jsou velice naléhavá témata, která vyplynula z krize. Za jedné straně je to stárnucí společnost a nutnost reagovat na otázku, jak řešit důchodové problémy, jak zaměstnávat lidi, kteří je více než 50, 60 či dokonce 70 let, pokud tito lidé jsou zdraví a mohli by dále pracovat. Naše věkové limity, průměrný věk života na planetě se zvyšuje a my bychom také mohli obohatit jejich život další zaměstnaností to je například taková podpora těchto lidí v zaměstnanosti, což může být děláno na místní či národní úrovni. A potom porodnost. Dnes je to dramatický problém. Porodnost byla Eh, důležitá před 20 lety, ale dnes je ještě důležitější. Je třeba sloučit rodinné a profesní záležitosti, je třeba podporovat rodiny, ale tyto problémy nevyřešíme, když nevyřešíme principiální problém. Musíme také do výchovy Eh, dětí zapojit otce, kteří zajisté se této úlohy chopí velice rádi. To nevidíme jenom z hlediska žen, ale mm, je to z hlediska vůbec veškerých pracovních povinností. Tento problém je velice důležitý, musíme ho řádně vyřešit. Pokud toho nedosáhneme, tak přijdeme o 50, 60 až 70 naší populace. To jsou ženy, které věnují veškerou energii na výchovu dětí a právě proto nemohou pracovat. Já vidím dva důležité pilíře. Tyto pilíře jsou mimořádně důležité, ať je krize či není krize. My tyto pilíře musíme vyřešit a nehledě také na záležitosti, které budou řešeny v radě 8. a 9. prosince. Ale porodnost a demografické změny musíme vyřešit sami. Já doufám, že za dva, tři roky vstoupíme do nového období prosperity v Evropě, ale demografie a stádnoucí obyvatelstvo budou nadále našimi dvěma závažnými problémy, které musíme řešit řešit. O těchto problémech se zde velice seriózně diskutovalo a za prá- právě proto já vám dnes děkuji za vaši pozornost a děkuji také za aktivní příspěvky do diskuze členům Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. v našem životě jsou nepředvídatelné jevy, ale demografie by nás neměla zaskočit. Nové členské státy budou mít větší problémy s porodností také vzhledem k interní migraci a také vzhledem k tomu, že dochází k migraci z nových členských států do starých členských států, do starých členských států. A nehledě na ekonomickou situaci, demografické problémy musí být vyřešeny. A je jedno, zdali euro bude zachováno či ne my musíme vyřešit demografické problémy především. Zajisté chci, aby euro nadále existovalo, ale když by se rozpadlo, pak bohužel budeme mít méně peněz, které můžeme potom, budeme moci dávat na zaměstnanost a nezaměstnanost. My tomu v Polsku rozumíme tą sytuację. Mamy nadal wzrost. Polsko prochází poměrně dobře současnou krizí. Máme růst ve výši asi 4 a nedošlo k negativnímu růstu ekonomiky. A Polsko to zvládá poněkud lépe, ale politické elity jsou velmi znepokojeny a musíme reagovat a musíme být připraveni. Spolné spotkání parlamentární. já ještě raz chci poděkovat Państwu i překázat. Já děkuji předsedům Evropského parlamentu. Evropského parlamentu již hovořil a nyní má slovo paní Kopa děkuji, pane předsedající, pane Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bychom měli poděkovat vám všem za vaši vytrvalost a kvalifikované příspěvky do diskuse o těchto velmi důležitých otázkách. A já osobně bych chtěla poděkovat všem, kteří mají za to, že problémy, ať už ekonomické či jiné, mají svá jména, jsou to jména našich občanů. Děkuji vám ještě jednou a končím toto jednání. Děkuji, paní Marzávek.